až... Dámy a pánové, chceme nyní začít. Opravdu je na čase, abychom začali. A úvodem nebudu dlouho hovořit a hned předám slovo ostatním expertům. Máme hodně expertů mezi sebou a vedle zpravodajky paní Nibler tady vítám také kolegyni Korholu ze zpřáteleného výboru, která spolu s námi pracuje na tomto projektu a máme také mezi sebou experty. První expert je pan Murik z Telefoniky, ale jako první má na úvod slovo paní Angelika Niebler. denn? Den Termin hier, den? Also ich werde gebeten. Byl jsem požádán, abych poslancům sdělil, že pozměňovací návrhy musí být předloženy do zítřka 12 hodin. Bylo to trošku prodlouženo, protože je to opravdu velké penzum, ale jsou tady pouze dva poslanci a Nyní dávám slovo Angelice. Kolegyně, kolegové, dámy a pánové, i já vás srdečně vítám na našem dnešním slyšení a děkuji vám za to, že program byl trošku restrukturalizován. Já ze začátku, na začátku vás seznámí se svou zprávou o roamingu, která je také výchozím bodem pro naše slyšení. Mám velkou radost z toho, že jste se dostavili v tak hojném počtu, protože dnes se budeme zabývat velice důležitým tématem. 19 procent evropských občanů má mobilní telefon a také používají telefon e, v zahraničí. Dvě třetiny e, respondentů také používají mobilní telefon v zahraničí. Ale někteří mm, i v evropském zahraničí své mobilní telefony vypadají zapínají, především datový roaming není využíván, protože spotřebitelé mají strach z takzvaného frakturačního šoku, takže se bojí toho, že když se vrátí domů, takže naleznou ve schránce předražený účet a já se domnívám, že toto je stav, který na jednotném společném trhu by neměl existovat. Takovýto stav není únosný ani pro spotřebitele, ani pro evropské hospodářství. A jestliže se snažíme dosáhnout digitálního společného trhu a chceme mít Evropu bez hranic, pak musíme toto napravit. V roce 2007 bylo schváleno první nařízení o roamingu, které bylo změněno o dva roky později. Tenkrát stát byly stanoveny stropy pro telefonické telefonní služby a také pro SMSky, ale také pro datové služby byla stanovena horní cenová hranice, ale na u datového roamingu na straně spotřebitelů žádný strop stanoven nebyl byly schváleny různé předpisy o transparentnosti, to znamená, že dnes, eh, když cestujete přes hranice, tak vždy dostanete také sms s informací, kolik vás budou stát hovory v zahraničí. Nedávno před několika měsíci v červenci tohoto roku komise předložila zprávu v polovině období o roamingových službách a musím říci, že výsledek byl, vedl k vystřízlivění. Eh, sice provozovatele roamingu se pohnuli a také přizpůsobili své tarify eh, našim stropům a snížili tyto tarify, ale náš vlastní cíl, který byl konkurenceschopnost na tomto trhu, nebyl dosažen, ale ceny zůstaly na té horní hranici. Strukturální problémy nadále existují a to je to, co se snažíme řešit novým návrhem nařízení o roamingu. Komise ve svém návrhu navrhuje e, postupovat dvojkolejně. Za prvé, abychom zachovali e, současné cenové stropy minimálně nyní, ale také, abychom vytvořili konkurenci na trhu a také podpořili strukturální opatření tak, abychom tyto, tato opatření cenové stropy doplnily. Já si myslím, že tento dvojkolenný postup je velice dobrý, jde především o to, jak e, zavedeme a vytvoříme soutěž na trhu tak, aby noví provozovatelé se dostali na mobilní trh a jaké pobídky musíme nabídnout tak, abychom získali nové provozovatele pro trh. A nyní se dostanu ke strukturálním opatřením. Obě dvě opatření komise vítám. První opatření je takzvaný přístup k roamingu, je to otevřený přístup, alternativní provozovatelé kteří nemají vlastní síť, má jim být usnadněna e, přístup k roamingu tak, že e, stávající provozovatele musí umožnit přístup ke stávajícím sítím a já si myslím, že tento přístup, tato cesta je velice dobrá. Já jsem tuto cestu také podpořila ve své zprávě a také jsem zapracovala do své zprávy e, doložku nediskriminace. To znamená, že všichni provozovatelé musí být s nimi nimi zacházeno na stejné úrovni. Tato úvaha není nová, také ve směrnici o přístupu, když byl schválen v roce 2009 telekomunikační balíček, tak podobná podmínka byla i ve směrnici o přístupu a já se domnívám, že tuto podmínku musíme zapracovat i do tohoto nařízení. Druhé strukturální opatření, které navrhuje komise, které také vítám, je takzvané odpojení unbundling, což Eh, nás tak ke, e, což velice dobře známe z energetických trhů a tím pádem roamingové služby jiného provozovatele by mohli využívat tedy zákazníci než e, na tuzemském trhu. To znamená, jestliže klient přejede do zahraničí, tak e, může také uzavřít smlouvu s konkurenčním podnikem, který nabízí roamingové služby služby a tak by vznikla větší hospodářská soutěž a konkurence na trhu. Komise stanovila, jak by toto odpojení mohlo fungovat také technicky. Podle mých informací a o tom zajisté budeme hovořit ještě na slyšení, tady existují tři možnosti. Já je nyní nebudu vysvětlovat. Já se domnívám, že většina z vás je zná. Existuje takzvaná tool a incí e, řešení, potom single řešení a local breakout. Já tato opatření vysvětlovat e, nebudu, abych se o tom chtěla sama něco dozvědět dozvědět já ve své zprávě. Také e, říkám, že legislativa, to znamená rada a parlament nezodpovídají za technické provedení. Toto je úkol, který má provést komise společně s Berekem a s národními regulačními úřady. Já navrhuji ve své zprávě, abychom tuto definici odpojení unbundlingu jednoduše vynechali a aby experti a techničtí experti, kteří mají know-how, eh, tu definici formulovali. Vidíme, jak vy na to nahlížíte a my můžeme také o technických možnostech hovořit v rámci naší rozpravy. A nyní cenové stropy. Tady také hovoř, budu hovořit stručně, všichni si zprávu můžete přečíst. Já jsem zde postupovala velice ambiciozněji než návrh komise. A proč? Protože naším cílem musí být, abychom nejpozději do roku 2015 nastolili situaci, aby národní tarify byly srovnatelné s tarify v rámci celé EU, takže abychom už nepotřebovali žádné roamingové tarify. To je náš cíl. A jestliže do roku 2015 se chceme dostat eh, k tomuto cíli, tak se domnívám, musíme více tlačit na snížení cen. Já také jsem dostala návrhy tarifů od e, organizací na ochranu spotřebitelů. Ty to vidí ještě úplně jinak, ale o tom bychom měli ještě hovořit. My musíme tarify, které by umožnily rozvoj jednotného trhu, ale potřebujeme také tarify, které budou pobídkami pro nové provozovatele na trhu. A tady je otázka marže mezi maloobchodní a velkoobchodní cenou. Tady o tom kolegové kolegové eh, a experti o tom budou hovořit. Možná, že na to budou mít jiný názor než já, ale bude proto to velice zajímavá debata. A nyní poslední bod který e, zmíním velice krásně, protože se domnívám, že paní kolegyně Korhola o tom bude více hovořit. To je transparentnost a ochrana spotřebitelů. Zde je vedoucím výborem výbor IMCO. Já jsem se také dívala na stanovisko paní kolegyně, které je velice dobré a já jsem ráda, že se paní kolegyně Korhola také vyjádřila k našim e, k naší zprávě, ale jde e, o to, aby lidé neměli jenom fakturační ceny v rámci zahraničí EU, ale také, aby používali mobilní telefon například mimo rámec EU v severní Africe a také, aby byla stanovena určitá hranice u datového roamingu, což je v současné době 50 euro. A pak přijde otázka, zdali ještě nad tuto hranici rámci 50 euro hodláte datové služby využívat. A já se domnívám, že toto může být eh, povinnost sdělovat toto zákazníkům ze strany našich provozovatelů, tak aby byla zaručena ochrana spotřebitelů. Takže to je z mé strany prezentace zprávy a Pane předsedo, ještě jednu věc v rámci debaty. Mě zajímají především tři otázky v rámci následující diskuse s našimi experty. Za prvé je to otázka, jak zde zvládneme eh, do aby na trhu vládla větší konkurence. Já jsem také se dívala. Já, já jsem se také dívala na tom, jak se vyvíjely různé tarify u leteckých společností a v současné době také, eh, když existují levné aerolinky, tak eh, máme zde daleko větší konkurenci a také eh, vše eh, nadále mohou stávající a tedy tradiční letecké společnosti provozovat svou činnost. A já se domnívám, že takto bychom také měli postupovat, tak abychom umožnili tedy i levnější telefonování. Otázka je, jak se na to budou dívat experti. A potom také by mě zajímala technická realizace, jak vy na to nahlížíte. Je zda zdali opravdu má smysl, abychom o tom nerozhodovali sami, ale aby o tom rozhodla komisa Berek. A potom nejdůležitější otázka je vzhledem eh, k cenovým stropům. Tady se dívám na kolegu Rubika, který již minule poukázal na výhodné nabídky tuzemských tarifů. Například u vás v Rakousku, pane Rubiku, ale u nás v Německu také existují provozovatele, kteří nabízí tuzemské klientele tarif na 8,80 na měsíc na smartphone a to obsahuje tisíc minut, tisíc SMSek a tisíc megabajtů je to tedy za 8, 80 euro za měsíc. Paušální tarify, které se nabízí pro tuzemskou klientely, jsou skvělé a výhodné, ale jestliže potom přejedu E, přes hranici já z Německa do Rakouska, tak najednou zaplatím desetinásobek a to přece na jednom dném trhu nemůže akceptovat. A právě proto jsem zvědavá, jak je možné na tuzemské úrovni nabízet takovéto skvělé nabídky a tarify a potom na úrovni roamingové, tedy v zahraničí, jsou ty tarify horentní a mě by tedy zajímalo, proč tomu tak je. Takže to je všechno z mé strany, pane předsedo, děkuji vám, že jsem vás mohla seznámit se svou zprávou. Já dnes musím večer do Mnichova a proto mohu zůstat jenom do 17 hodin a do té doby zajisté ještě jistě slyšení skončí. Děkuji vám, paní Nibler, a nyní zahajíme hned rozhovor s experty jako První vystoupí pan Murik z telefoniky a já bych vám byl všem vděčen, když budete dodržovat čas a máte nyní slovo. Um, Pane předsedo, velmi vám děkuji za pozvání, za možnost k vám hovořit. Když jsem byl požádán, aby řekl pár slov jménem telefoniky, tak jsem si říkal, eh, co si asi myslíme o tom konceptu eh, Roaming 3, protože to vypadá jako v těch hollywoodských eh, filmech, který se, které se vrací každý tři roky. Musím říct, že tento přístup je jiný. Roaming 3 je skutečně příležitostí. Paní Cruz, paní komisařka, předložila návrh, který se liší od návrhu předchozích v tom smyslu, že se snaží přinést nějaké strukturální řešení. Konec toho každoročního stanovování eh, limitů. Snažíme se o nějaké řešení, které by bylo permanentní, udržitelné. Jsme, eh, na počátku jsme byli trochu skeptičtí, nicméně po eh, reflexích, po analýzách jsme dospěli k tomu, že by takové strukturální řešení mohlo fungovat. To znamená, že se k návrhu komise stavíme poměrně pozitivně, podporujeme ho. Máme k tomu samozřejmě určité detailní body, ale v zásadě to podporujeme a já si myslím, že zásadní věc, eh, o kterou vás jako Evropský parlament žádám, je to, abychom se na ten návrh dívali z celkového holistického hlediska, abychom eh, se eh, tedy snažili podívat na celou tu eh, mozaiku. Podle mého názoru tedy bude eh, to strukturální řešení fungovat a bude to také jeden z kroků, který by měl celý problém roamingu vyřešit. Musíme vytvořit jakousi kombinaci různých opatření, aby to fungovalo. Jedna věc, a k tomu se vrátím později, je to, že se domnívám, že v tom návrhu není jedna věc, a sice výjimka pro eh, operátory, kte, kteří by požadovali eh, sazby podobné domácím sazbám. Pokud by tomu tak bylo, tak proč by bylo potřeba takovéto strukturální opatření? To je tedy jedna věc, které jsem se chtěla věnovat. A druhá věc, já jsem slyšel o vysokých cenách za datové služby a to je samozřejmě pravda, ale zároveň jsme v minulých letech zaznamenali to, že datové eh, sazby se velmi rychle snižují. To znamená, že tady zažíváme skutečně mnoho Eh, marketingových aktivit, které se snaží o nové cenové plány v oblasti datových roamingových služeb a musím říct, že je to velmi zajímavé. Eh, tyto ceny se tedy snižují a já se domnívám, že do roku 2015 eh, se, to bude ku prospěchu trhu. Ceny za datové služby v zahraničí budou více-méně stejné jako ceny za datové služby doma. Musíte si položit jednu otázku, co by Evropský parlament. A sice, zda se domníváte, že to strukturální řešení bude fungovat nebo ne. Zda tomu věříte, že to strukturální řešení bude úspěšné. Pokud se domníváte, že bude úspěšné, tak trh bude tlačit maloobchodní ceny dolů. Trh bude fungovat a potom už nezáleží tolik na tom, jaké cenové limity tady stanovíte v rámci nařízení. Takto se na to díváme my. Je jedno, jestli to bude 20 centů, 25 centů nebo 55 centů, protože cena bude určena trhem a ta cena bude mnohem nižší, než je tento časový, eh, cenový limit. To znamená, že ty cenové limity jsou možné, protože mohou sloužit jako záruka pro spotřebitele, ale eh, my tady s tím návrhem komise souhlasíme. Zároveň si musíme uvědomit, že by ty cenové limity měly umožnit vstup jiných nových subjektů na trh. Musí tady být dostatečná marže, která by umožňovala novým subjektům, aby vstoupili na trh, protože pokud e, tedy nepřijdou nové subjekty na trh, tak nebude fungovat to strukturální řešení. My se nedovníváme, že v takovém případě by strukturální, e, pokud tedy vy se nedomníváte, že by to strukturální řešení fungovalo, tak to, to prosím e, nepředepisujte, protože provádění takovýchto pravidel je velmi nákladné, a to především pro malé operátory. Pokud tedy nevěříte tomu strukturálnímu řešení, tak prosím navrhněte nějakou cen, eh, nějaký způsob, jak stanovovat ceny. Myslím si, že se tedy jako Evropský parlament musíte rozhodnout, jestli budete stát za tím strukturálním řešením eh, a cenovými limity, které podněcují vstup nových eh, subjektů na trh, anebo a nebo jestli se tady budete držet té cenové regulace jako druhého přístupu. Můj dojem je ten, že jste se v podstatě rozhodli pro tu druhou možnost, že se domníváte, že strukturální řešení nebude fungovat a že potřebujete eh, cenové limity, které budou velmi přísné. Pojďme se podívat na pravou tabulku, tabulku na pravé straně. Parlament se vyslovil pro 10 centů za hovory, což v podstatě odpovídá tomu, co navrhovala komise, pokud by tedy nebylo zavedeno strukturální řešení. Vy tady, tady hovoříte o těchto cenách. My jsme zároveň eh, požádali nezávislou společnost AT Kearney, aby pro nás sestavila business case, tedy případovou studii. A na základě cenových limitů, které se tady objevovaly, jsme zjistili, že většina MVNO, eh, tedy nezávislých provozovatelů mobilních sítí, většina z těchto subjektů nebude schopna eh, vydělat peníze za takovýchto podmínek. Jedna ze zásadních skutečností tedy podle mě je ta, že pokud budeme stanovovat cenové limity, tak musíme umožnit operátorům určitou marži, tak aby mohli vstoupit na trh, protože bez těchto marží, bez těchto obchodních rozpětí to strukturální řešení prostě nebude fungovat a to je klíčová věc. I když byste stanovil, stanovovali vyšší cenové limity, tak ta konkurence nebude jednoduchá. V roce 2015 nebo 2016 eh, tady nebude eh, zaručena eh, konkurence a to bude špatné. To znamená, že to není věc, kterou byste mohli jednoduše přizpůsobovat. A e, poslední věc, nebo jedna z posledních věcí, kterou chci říci, domníváme se, že ten návrh by měl obsahovat i určitou alternativu. Cena za provádění strukturálního řešení je poměrně značná. A pokud máte 25 milionů eh, zákazníků, tak to není tolik, ale pokud jich máte eh, jenom 300 tisíc, tak ty náklady jsou stejné. To znamená, že relativně je to pro vás mnohem víc. A menší operátoři by s tím tedy mohli mít velké problémy. A menší operátoři se zároveň zamýšlejí nad tím, jestli mohou vůbec za těchto podmínek vstoupit na roamingový trh když eh, by tady měly být za roaming účtovány podobné sazby jako za ty domácí služby. Já si myslím, že to v podstatě odpovídá digitální agendě paní komisařky Cruz. Podpořilo by to konkurenci na trhu, protože menší operátoři by měli alternativu eh, pro vstup na trh a domníváme se, že to je velmi dobrá alternativa. Operátoři by měli mít možnost Eh, si určit svůj vlastní osud, pokud to tak mohu říci. A nyní závěry. Za prvé, Domníváme se, že strukturální řešení by mohlo fungovat, pokud byste ho realizovali správně, ale samozřejmě, že to eh, um, vyžaduje cenové rozpětí nebo cenové limity, které uh, ponechávají určitou marži. Tak, a ty současné cenové limity nejsou dostatečně stimulující. Uh, Musíte se tedy rozhodnout, jestli máte dostatek odvahy na to, abyste tedy uh, předkládali další cenové regulace, jestli, regulace, jestli chcete zase znova vyjednávat o těch uh, cenách. Já si myslím, že my bychom měli tady uh, eh, zavést tu výjimku pro um, sazby blízké domácím sazbám, o tom jsem hovořil. Pokud se nám to podaří, tak se nám podaří vyřešit ten problém jako celek. To je v podstatě všechno, co jsem chtěl eh, říci eh, v rámci své prezentace. Děkuji. Přete, pře, přetáhla jsem ho jednu minutu, omlouvám se. Děkuji vám. A nyní navrhuji, abych přednášeli jednotliví experti jeden po druhém. Budou se tady muset vyměňovat v panelu, ale to se nedá nic dělat. Er er End of click to exit. Sorry, uh, I'm just going to try to find Hello. Okay, the next is, uh... Dalším řečníkem je Emmanuel Forest Nein. Angelika bedient jetzt ja auch noch den Computer. Perhaps first sit down and then we hope. Welcome and uh, if you want Vítám vás a jestli jste připraven, prosím, pozde se do toho. Děkuji, pane předsedo. Chci nejdříve poděkovat a chci říci, že Bojek Telekom vždy podporoval komisi v tom, aby došlo k eh, nárůstu užívání a proto podporujeme tři digitální agendy. Vidím, že další řečník bude zástupce Transatelu. My jsme s ním podepsali dohodu před deseti lety a on vám vysvětlí, jak je možné přistupovat k inovacím ve prospěch zákazníků. Mé vystoupení bude velmi jednoduché. Nejdříve si skutečně myslíme, že strukturální řešení nabídnuté komisí je skutečně důrazným řešením toho problému. Domníváme se, že velkoobchodní přístup může mít záporné dopady na trh a máme alternativní návrh, který je konzistentní s tím, co jsme slyšeli od kolegy z telefoniky abychom dosáhli cílu digitální agendy jednoduchým a rychlejším způsobem. Takže za prvé, e, zásada decouplingu je velmi složitá. Je to složité řešení, je příliš složité pro většinu zákazníků, nebudou tomu rozumět, proč si musí vybrat jednoho operátora pro domácí služby a jednoho operátora pro evropské služby. Bude to strašně složité i pro malou obchod aby tedy nabízeli tyto služby. Je to také složité pro operátory změny IT systému, 10 milionů investic do nových systémů, bezpečnostní otázky. Chci vám připomenout, že v minulosti my jsme zažili výběr poskytovatele u pevných linek a nebylo to příliš úspěšné. Takže zásada decouplingu je jasně podobná a nebude fungovat tak, jako nefungovala dobře u pevných linek. Bude to také neefektivní z hlediska hospodářské soutěže, protože, jak už jsem řekl, budou tam velké realizační náklady, které budou poměrně vyšší pro malé operátory než pro ty větší. A proto mám pocit, že větší operátoři eh, víceméně přijímají návrh komise, a taky velmi důležité značkový, značkové jméno je klíčové. Nikdo není schopen vyslovit název Buick, takže Buick Telekom nemůže být takovým všeevropským operátorem. Bude to mnohem jednodušší pro telefoniku Orange nebo Vodafone. Dělám tady reklamu zdarma pro své konkurenty. Pokud jde o obchodní přístup, to bude můj hlavní důraz první věta, chci uvést, uvést tento příklad. Předpokládá se, že má umožnit objevení se alternativ, tedy všeevropských operátorů, pouze z důvodu poskytnutí zákazníkovi služby celoevropského roamingu. A je to vlastně teoretické. Je vám jednoduché si představit, že francouzi si koupí SIM kartu od lucemburského provozovatele, operátora a budou provozovat celoevropského celoevropskou síť nikoli pro roaming, ale pro domácí používání. Jak bude možné rozlišit irského občana, který má celoevropskou síť eh, od lucemburského operátora pro roaming ve Francii, od francouze nebo osobu povídající ve Francii, která má přístup k lucemburské SIM kartě a nelegálně používá všob, tuto celoevropskou síť pro vnitrostátní služby. Tento velkoobchodní přístup bude znamenat nakon, nakonec vlastně celoevropský přístup pro roaming, ale vlastně celoevropský přístup pro všechno. Než upřesním své představy v tomto směru, chci říci, že jsme už měli problémy se strukturálním řešením nabízeným komisí. Za prvé máme pocit, že je v rozporu se skutečností, že přístup na trh byl vyloučen samotnou komisí na národní úrovni budou účely analýzy trhu. Za druhé máme pocit, že to poškozuje zásadu subsidiarity, kdy přístup na trh náleží členským státům. A také si myslíme, že je nepřiměřený, protože zachází příliš daleko. A proč zachází příliš daleko? Jak už jsem řekl, existuje právě ten trik, kdy francouzský rezident může zvolit lucemburskou SIM kartu a může mít celoevropskou síť nebo irskou s irským tedy poskytovatelem služeb. Proběhla analýza trhu a tato analýza trhu je pracovním dokumentem komise z minulého července a na stránce 35 naleznete, že tři řešení byla zkoumána. Tedy omezený přístup na trh pro virtuální operátory anebo úplný přístup pro všechny operátory. Omezený přístup pro virtuální operátory má být realizován na základě návrhu komise. A to bylo zamítnuto. Proč? Komise zamítla třetí řešení, protože zjistili jednu nevýhodu. Není to omezeno na roamingové služby. A toto řešení by narušilo rozvoj hospodářské soutěže na domácím trhu, protože by to překročilo zdaleka to, co je nezbytné pro vyřešení problémy s roamingem. Takže já jsem snad ukázal, že řešení navržené komisí ve skutečnosti zavádí možnost mít skutečné celoevropské operátory pro roaming a také pro domácí služby. A komise sama napsala, že takové řešení, které by bylo de facto takovým řešením, by vážně narušilo rozvoj hospodářské soutěže. Takže to jsme zde uvedli a závěrem bych chtěl poukázat na skutečnost, že pro nás, aniž bych dělal žádnou reklamu, nejlepšími subjekty pro celovské roamingové služby by mohl být nakonec Google nebo Apple, protože pro ně by bylo velmi jednoduché zvolit roamingový tarif na základě svých vlastních aplikací a potom by Google a Apple vlastně vstoupily na evropský trh jako virtuální síťoví operátoři, ale nejen jako virtuální operátoři pro celoevropské služby, ale také jako virtuální operátoři pro domácí služby, protože by bylo velmi, velmi obtížné právně odlišit roamingové služby a domácí služby. Co se týče zastropování roamingu u dat, tam si myslíme, že s vývojem technologií kategorii 3G a 4G. Správné tarifní schéma už se nedrží tedy počtu gigabajtů, ale cílem je poskytnout přístup zákazníkům a nikoli poskytovat pouze 1 gigabajt nebo více gigabajtů. Takže správný způsob platby by bylo využití, jako je to u Wi-Fi služeb v hotelu, Koupíte si službu na jeden den, na hodinu, na měsíc v zemi, kde jste a to by mělo být možné. Pouze pokud struktura toho limitu na přenos dat by vycházel z stále paušální platby za den, kdyby se pokryly náklady operátora a potom by tam byla nízká cena za jeden přenesený megabyte. Máme pocit, že příliš nízké zastropování ceny na 1 megabyte neumožní zavést takové eh, tarifní struktury. Dostávám se k našemu návrhu. Velmi jednoduše, protože je poměrně složitý. Naše myšlenka byla, že správný přístup by byl dobrovolný návrh operátorů velkých telekomunikačních společností a dalších, kteří by realizovali digitální agendu do roku 2015. Ta myšlenka je říci, operátor může rozhodnout, nebo může být donucen tedy uplatnit paušální platbu pro zeměpisné rozšíření tarifního schématu. Může to být balíček nebo předplacený balíček. A máme zde příklady. Jsem francouzský rezident, jedu do Německa, cestují v Evropě a pokud je to na den za jedno euro, za den rozšířím své tarifní pásmo a mám skutečný eurotarif. Použili jsme to před deseti lety ve Francii. Využili jsme to místo účtování za jednu sekundu, takže jsme zavedli tedy tento, tuto formu účtování a nakonec ten systém úplně zmizel. Takže to by bylo možné zavést konzistentně s digitální agendou a byl by to vlastně, bylo by to naprosto konzistentní s autotarifem. Děkuji. Děkuji vám srdečně. Ano, okamžitě dochází ke změně řečníku a dalším řečníkem je Jacques Bonifay z Transatelu. A Angeliko, budeš muset ještě pomoci. Vypadá to tak. Budeš muset na, pomoci s nastavením počítače. Dobré odpoledne. Já jsem Jacques Bonifé a já jsem prezidentem a spoluzakladatelem Transatele. Mám společnost, která pracuje v šesti zemích a my jsme také ziskovou společností. My jsme pan Evropskou virtuální společností a tím pádem nabízíme také místní sazby v jednotlivých zemích, takže to, co chtěla Vivian Redingová implementovat před několika lety, tak my toto děláme již deset let. My také spolupracujeme s mobilními portály a v současné době máme asi 17 eh, virtuálních operátorů a naše infrastruktura je propojená s různými eh, službami a strukturami v Evropě. Jak to vypadá? My máme základní architekturu a to znamená, že SIM karta tak tady mám na ní uleženo francouzské číslo, ně, německé číslo, lucemburské číslo, švýcarské číslo a je to Mobistar pro Belgii, Orange pro Švýcarsko a Telford pro Nizozemsko. Vy jste zjistili, že tady mám švýcarské číslo a Švýcarsko není součástí EU. To také znamená, že toto řešení funguje panevropsky. My poskytujeme konečcovému uživateli jednu SIM kartu a také jedno číslo a také umožňujeme využívat eh, roaming a jde o to, aby se dali také dělat obchody přeshraničně já bych také mohl nabízet místní sazby evropským občanům v USA a v Izraeli. Já to však nedělám, protože zatím eh, potom není tak velká poptávka. A lidé, francouzi pracující ve Švýcarsku mají tím pádem dobré sazby. My také nabízíme 50% snížení sazeb pro roaming a potom eh, my posíláme faktury, eh, které jsou ve výši asi 95 euro za měsíc. To znamená, že máme skutečně velké zákazníky. A jak vidíte, tak já mohu rychle reprodukovat své náklady a sice v průběhu 12 měsíců ekonomická informace je nejdůležitější, jestliže chcete stanovit cenové stropy pro roaming nebo také pro, norm, pro národní e, ceny. A vy se ptáte, proč Transatel e, je tak malý, proč má jenom 10 tisíc abonentů. Důvod je jednoduchý. My jsme se mnohokrát snažili Eh, například eh, získat eh, vstup na trh v Německu, v Itálii, v, ve Velké Británii a tam to všude nebylo možné. A tím pádem jsme začali působit pouze ve Švýcarsku, kde mi to trvalo sedm let, než jsem vstoupil na trh a působíme tedy v Belgii, v Holandsku, v Lucembursku a také v Německu. A v Německu bych mohl také nabídnout svým zákazníkům lepší ceny, ale moje společnost jednoduše nedokázala, nebylo jí umožněno vstoupit na jiné trhy, tak proto máme jenom 10 tisíc abonentů. Já jsem se sešel proto s paní Redingovou a nežádal jsem o žádnou intervenci. Já jsem jednoduše žádal o veřejnou Eh, prezentaci s tím, že by se řeklo, že pan evropské řešení eh, je dobrá věc, ale nejsme jedinou takovouto společností jako Transatel. Existují ještě další společnosti, které nabízí virtuální služby. Takže já pracuji, moje společnost funguje ziskově, ale jde také o to, aby velcí operátoři a správci sítí nám eh, nabídli spolupráci. A nyní se chci vyjádřit ke třem strukturálním návrhům. Já se domnívám, že my nabízíme ještě čtvrté řešení, který již se, které již se osvědčilo deset let. První model, my se domníváme, že to je slabý model a potom local breakout se domníváme, že to je nebezpečné, co je klíčové pro local breakout, to je zkušenost eh, koncového spotřebitele a to, e, e, takový to největší e, hráči jsou například Apple a Google. Já si nejsem jist, že bychom chtěli snižovat deficit Kalifornie, ale k tomu by to vedlo. A pak tady by bylo skvělé pro Američany či Číňané jezdili do Evropy, protože my bychom také mohli profitovat z místních sazeb, anebo naopak, jestliže Evropané však cestují do uh, Spojených států nebo do Kanady, tak stále platí vysoké ceny. Jestli že použijete duální model, tedy duální simku, tak to nebude již tak drahé pokud se týče ekonomického prostoru pro poskytovatele roamingu. Jestliže chcete provozovat roaming, pak musíte mít peníze, protože musíte zřídit technickou infrastrukturu, musíte mít call center a také kancelář. Poté, co to uděláte, tak musíte získat zákazníky, musíte eh, udělat reklamu, musíte získat lidi, to je akvizice také, jestliže roamingoví operátoři a chcete eh, také eh, konkurovat například eh, velkým operátorům, pak vaše cena musí být 20 pod cenou velkého operátora. A tyto ceny tyto discounty, tedy ty snížené ceny, eh, znám již 10 let a já vím, že když nepůjdu 30% po cenu, tak nic neprodám. Nový biznis, který vznikne, také podpoří konkurenci a to znamená, že my musíte také pokrýt své náklady v průběhu 12 měsíců. Já tady nebudu hovořit o detailech, ale podíváte-li se na, res, na strukturální řešení pro simky a vy nemůžete být e, dostatečně konkurenceschopný, jestliže půjde dolů cena. A nyní závěry. Evropa si musí rozhodnout mezi dvěmi věcmi. Buď to se musí snížit roamingové ceny a potom eh, vlastně žádná konkurence nebude. Transatel je také řešení, které existuje a já také mám určité konkurence, eh, konkurenty na trhu a musím říci, že taková to struktura a moje řešení, které nabízíme, existuje. A pro virtuální operátory je třeba také dělat, udělat, uzavřít mezinárodní dohody. A také musíme být opatrní, že když budeme regulovat, tak abychom neposkytovali příležitost neevropským společnostem, tak aby mohli poskytovat dobré sazby pro neevropany. A my si musíme dávat pozor, aby peníze netekly z Evropy do zahraničí. Děkuji vám a omlouvám se, že jsem se spozdil. Děkujeme. Děkujeme vám za vaši prezentaci a nyní hned předávám slovo dalšímu řečníkovi Tonymu Šortolovi, který se nám tu již usadil. Počítač má také zapnutý. Takže máte slovo, prosím. Thank you, Chairman Royal. Děkuji. Paní eh, předsedkyně, paní Niebler, paní Korhola, děkuji všem za příležitost zde hovořit. Eh, já chápu, eh, že je velkou ctí zde hovořit před parlamentem. Zároveň vám děkuji jako spotřebitel, protože profituji z vaší práce, podobně jako všichni evropští občané. Nicméně se domnívám, že paní místopředsedkyně komise Cruz eh, nám eh, tedy pomohla tím, že stanovila eh, limity na roamingové poplatky, protože nás to všechny vedlo k tomu, že jsme se zamysleli nad regulací roamingu. Dovolte mi, abych eh, v čase, který mi byl vymezen, přednesl tři body. První věc. Domnívám se, že eh, ve, na eh, velkoobchodní úrovni existuje strukturální problém, protože je tady několik sítí, které se předbíhají v tom, že budou nabízet nějakou marginální službu. Mysleli bychom si, že v takovém případě tady budou velmi nízké sazby. A e, také e, to zažíváme v oblasti národních služeb. Tak proč to nejde v mezinárodním měřítku v rámci roamingu? Já se domnívám, že jde o to vyvažování. Vyvažování mezi e, odchozími a příchozími službami. Já jsem napsal v roce 2010 několik příspěvků, kde jsem hovořil o vyvažování telekomunikačních služeb jako o zásadním problému v oblasti roamingu. Dovolím si citovat stránku 14 komisního dokumentu. Vyjednávání se snaží eh, vyvážit telekomunikační provoz a eh, použít marginální sazbu na zbytek eh, toho eh, provozu. To znamená, že ta cena je někdy o 40 eh, nižší a drahé minuty jsou využívány na místo levných minut. To říká Berek v odstavci 8. Říká, že pro předmětem silné kompetence nebo konkurence jsou pouze okrajové služby. Jde o to, že menší operátoři mají samozřejmě velký zájem e, na tom, aby získali přístup na velkoobchodní trh a mohou nabíznout nízké e, ceny. Vy jste, paní Niblerová, na počátku hovořila o tom, jak můžeme vytvořit e, konkurenci na trhu a zmínila jste příklad letecké dopravy. Rád bych vás upozornil na Ahmad Saida, na německý případ, Eh, šlo o to, že se tedy do, eh, zamezilo tomu, aby operátoři v letecké dopravě eh, používali stejné trasy. To znamená, že bychom měli ukončit takovéto vyvažování v rámci telekomunikačního provozu, ale to je samozřejmě velmi obtížná věc, takže to v tuto chvíli nechme stranou. Eh, velkoobchodní trhy často nejsou schopny podporovat eh, konkurenci. Můžeme se na to podívat i v oblasti eh, mobilních služeb. Pokud tady tedy nemáme konkurenci, tak se snažíme vytvářet určité cenové regulace. Ceny, ceny které nahrazují ten konkurenční přístup. A snažíme se tedy hm, vytvořit velkoobchodní ceny a vytvořený zisk potom převést na tu maloobchodní úroveň. Musíme zdůraznit, že vycházíme z omezených údajů a ty e, výsledky a závěry, ke kterým dospíváme, jsou velmi e, konzervativní, velmi obezřetné. Skutečné náklady jsou nadsazovány ve všech oblastech. Myslím si, že v tuto chvíli tu jsou již někteří operátoři, kteří nabízejí za megabit od 1 do 5 eurocentů. Například v Polsku společnost Play nabídla za megabit 1 cent eh, a nabídla tedy služby na celém trhu. Eh, nicméně stále je tu problém s tím vyvažováním telekomunikačního provozu. Další problém spočívá v tom, že je tu stále, jsou tu stále operátoři, kteří nabízejí 1 megabit, megabit za 5 centů. A to je nevhodná sazba, které musíme čelit. Pokud jde o velkoobchodní sazby za hlasové služby a za SMS, tak e, myslím si, že návrh paní Nýblerové je e, realistický. Pokud Totiž eh, velkoobchodní sazby by se měly eh, přiblížit skutečným nákladům, tak bychom tady měli mít eh, celoevropské nabídky. A to byl také původní cíl, který byl stanoven a myslím si, že to je za určitých podmínek dosažitelné. Pokud se podíváme na americký trh, pokud vezmeme americký trh jako příklad, tak zjistíme, že tady jsou určité hranice. Není tu žádný operátor ve Spojených státech, který by měl síť v celých Spojených, Spojených státech amerických. Vždycky eh, je tu určité omezení a eh, za určitou hranicí už eh, je přítomen nějaký jiný operátor. Čtyři velcí operátoři v Severní Americe mají smluvní omezení, které hovoří, která hovoří o tom, že není možné tedy překračovat smluvní zadání. Já si myslím, že bychom ale na druhé straně měli mít celoevropské nabídky, ale pouze tehdy, pokud se nám podaří dosáhnout velkou obchodní sazeb, které budou rozumné a realistické. Druhý věc, druhá věc, kterou jsem chtěl říci na velkoobchodní rovině tady máme pouze jedno řešení a sice cenové limity, ale na eh, té maloobchodní rovině můžeme navrhnout i strukturální opatření. Musíme si uvědomit, že strukturální opatření, která jsou navržena, eh, se snaží pouze o to, že to, čeho se dosáhne na velkoobchodní úrovni, se eh, přenese na tu maloobchodní úroveň. Musíme vytvořit důležitou rovnováhu mezi velmi nízkými sazby, které, sazbami, které omezí vstup nových subjektů na trh a těmi cenovými cíly, které jsme si stanovili. Já si myslím, že paní Korhola celkem správně identifikovala tato rizika. Myslím si, že tady musíme mít dostatečný prostor mezi velkoobchodními a maloobchodními sazbami, to znamená dostatečnou marži, tak aby mohly na trh vstupovat nové subjekty, noví, oper, nové, op, noví operátoři a abychom tedy měli dostatečnou nabídku pro koncové uživatele vyšší cenové limity jsou vhodné proto, aby tady byl dostatečný prostor pro strukturální opatření a aby tedy strukturální opatření mohla fungovat. Já si proto myslím, že eh, <clears throat> návrh komise v tomto smyslu nabízí schudné řešení. Eh, po roce 2016 je možno o těch cenových limitech znovu hovořit a nebo je snížit, ale myslím si, že to možná v tuto chvíli již nebude potřeba. Domnívám se, že pokud si uvědomíme, že strukturální opatření mají vést pouze k tomu, že to, čeho se dosáhlo na velkoobchodní úrovni, se přenese na tu maloobchodní úroveň, je tak potom je dobré zvolit řešení jednotné simky, protože to je nejlepší řešení. A konečně třetí věc, kterou chci říci, myslím si, že by se nám mělo podařit dosáhnout celoevropských nabídek za určitých eh, podmínek za, určitě vhodně, za určitých vhodně stanovených cenových eh, limitů. Děkuji vám za pozornost. Herzlichen Dank. Děkuji. A nyní předám slovo další poslední řečnici. Je to paní Monika Steinerová. Doufám, že se mi podařilo vaše jméno eh, vyjádřit alespoň částečně správně. Máte tedy slovo Jakmile se nám podaří zapnout počítač, thank you, Mr. Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Paní Liebler a paní Korhola. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, chci vám poděkovat za možnost promluvit a chci se podělit s vámi o naše názory na návrh týkající se roamingu. Má tento návrh velký význam, zejména pro spotřebitele. Pokusím se zodpovědět eh, některé otázky, soustředím se zejména na to, co je nejdůležitější z hlediska spotřebitele a začnu širším pohledem na věc. V současném světě s větší mobilitou hlasové a datové přenosy narůstají a stávají se zásadními službami. A jak vidíme, roamingové náklady jsou stále vysoké a jsou jasnou překážkou když se podíváme na koncept roamingu, je to důkazem nedostatečně integrovaného vnitřního trhu a neexistuje technické opodstatnění pro zachování roamingu jako takového. Když se podíváme na trh, a půl roku po vstupu v platnost eh, nařízení Roaming 1, evropští spotřebitelé i nadále zažívají příliš vysoké ceny za regulované roamingové služby a skutečnost je taková, že většina spotřebitelů nemá důvěru, pokud je o používání mobilních telefonů, mobilní zařízení v zahraničí. Dokonce radši vypnou úplně mobil, aby se vyhnuli vysoké faktuře. A to prokázal i Eurobarometr z roku 2010, který byl věnován roamingu. Nyní, pokud jde o cestu upředu, měli bychom se soustředit na eliminaci překážek pro předhraniční aktivity, aby spotřebitel měl větší důvěru při cestování, při využívání mobilních zařízení. A když vítáme návrh komise pro novelu roamingová nařízení, jsme přesvědčeni, že bychom měli být ambicioznější a měli bychom zvolit praktičtější přístup při rušení roamingových nákladů. Proto považujeme současný návrh na změnu roamingové nařízení za významný krok, ale pouze za krok, který by měl vést k dalším. Několik slov k decouplingu. Nebudu říkat, které řešení je nejlepší. Obecně to jsme přesvědčeni, že decoupling spolu s velkoobchodním roamingovým přístupem a nediskriminací by mohl zlepšit eh, podmínky hospodářské soutěže a mohl by nabídnout nové služby, které by vlastně byly zejména důležité u datových přenosů, které neustále narůstají. A také vidíme, že současný návrh by se měl opírat o technologicky neutrální přístup a to je také v souladu s tím, co navrhuje paní Nibler v návrhu zprávy. Měly by tu být uvedeny pouze základní zásady, které má příslušné technické řešení splňovat. A z tohoto hlediska je zásadou, že technické řešení musí být z hlediska nákladů efektivní, musí být přátelské vůči uživatelům a musí zajišťovat maximální míru interoperability. Pokud je o informace pro spotřebitele, jak dodat větší důvěru spotřebitelům, aby využívali roamingové služby. Je důležité, mít na paměti, že decoupling přinese nové skutečnosti pro spotřebitele a změní návyky spotřebitelů do značné míry a musíme tedy Spotřebitelé by měli být jasně informováni o možnostech si zvolit poskytovatele. A měli bychom také dostávat průhledné a jasné informace o cenách, o charakteristice služeb, abychom ne ne, neposkytovali zavádějící informace spotřebitelům. Veškeré reklamy roamingových nabídek pro spotřebitele musí být plně v souladu s legislativou ochraně spotřebitelů. Zejména nelojální postupy by neměly být používány. Pokud jde o regulaci cen, decoupling zaručuje přístup a může umožnit eh, zajímavé přístupy a novou konkurenci. Ale tyto nástroje samé o sobě nejsou dostatečné a proto regulace cen zůstává nezbytná. Máme specifický návrh u cenové regulace. Co se týče cen za hlasový roaming, obecně za to za roamingové služby, jsme přesvědčeni, že cena pro spotřebitele by měla být více svázána s náklady. Pokud je o hlasové služby, chci uvést dvě věci. Za prvé, máme cíle podle digitální agendy a pokud skutečně chceme snížit roamingové ceny na úroveň domácích cen do roku 2015, máme za to, že je adekvátní začít na 15 centech jako stropu pro obchodní ceny v roce 2012 a potom klesat na 13 a 10 centů. Pokud jde o digitální agendu 2010, vidíme, že průměrná cena za minutu byla v roce 2008 13 centů, 2009 10 centů a nemáme výsledky z roku 2010, ale očekáváme, že budou ještě nižší. Takže buďme ambicioznější, pokud jde o omezení cen. Pokud jde o SMSky, roamingové služby opět jsou orientovány na náklady. Když se podíváme na cenu poskytnutí služby mezi jedním a dvěma centy a vidíme tedy cenový strop, vidíme, a toto, tato služba není ani tak často využívaná. tak proč by to měl být takový obrovský rozdíl, tak obrovská marže? Proto navrhujeme 7 centů jako adekvátní správné východisko od roku 2012. Pokud je o data, vítáme vrch maloobchodního stropu u těchto služeb a jsme přesvědčeni, že 90 centů za megabyte je příliš vysoká cena. Pokud zvážíme, že v některých zemích je možné se setkat s 5 centy za megabyte, proč 90 centů? musí? musí existovat určitá marže, pokud chceme provést decoupling. Ale stoprocentní marže je považována za neadekvátní. Poslední bod, který bych chtěla zmínit, se týká transparentnosti a revize. Za prvé, Podle současných ustanovení evropští spotřebitelé jsou na základě automatické pojistky chráněni při cestách po Evropské unii. Aby byl spotřebitel úplně chráněn před fakturačním šokem, tyto mechanismy by měly být platné nejen pro nejen pro eurotarify, ale také pro roaming mimo Evropskou unii. A to se týká předplacených služeb i služeb, které jsou na základě daného tarifu, tedy služeb u zákazníků, kteří mají smlouvu. Pokud je o uncoupling, možná, že rok 2015 je předčasný a ne, nezaznamenáme veškerý dopad eh, strukturálních opatření. A proto jsme přesvědčeni, že komise by měla pečlivě vyhodnotit eh, fungování trhu, zda skutečně funguje efektivně v roce 2016 a potom snad eh, navrhnout další řešení. Děkuji. Děkuji vám a vítám mezi námi pana předsedu Milka Mahábera. Prosím, přijď sem nahoru mezi nás. Děkuji vám, děkuji expertům za jejich přednášky a nyní mohou kolegové klást otázky. Měli bychom postupovat efektivně, eh, klást krátké, stručné otázky a potom mohou experti také stručně odpovídat. Jako první Paul Rubik. Děkuji Moje otázka se týká principu must carry. Jak to vypadá v praxi? Je možné, aby každý operátor dosáhl, dostihl každého zákazníka a mě by zajímalo, jak se tady vyjednávají skutečné ceny. Druhá otázka. Děkuji. Jsem ex, jmenuji se Extrem, jsem z výboru IMCO. Mám otázku na telefoniku. Vy podporujete stropy ceny a tyto stropy jsou 300, 200 a 100 megabajtů. Já to také podporuji a já navrhuji 10 euro za gigabyte. A vy jste řekl, že to je nerozumné. A proč si myslíte, že 10 euro za gigabyte by nebylo rozumné? Paní Niebler již řekla, že v Německu existují malobchodní ceny 8, 80 euro za gigabyte a telefonika nabízí dokonce lepší ceny ve Španělsku. Vy nabízíte za 2,5 eura 2 gigabajty na měsíc. Tak to je vaše malobchodní cena ve Španělsku. Takže jestliže to můžete za tuto cenu nabízet ve Španělsku, tak proč se domníváte, že velkou obchodní cena ve výši 10 euro by byla příliš nízká? Pan Kelly. Děkuji. Byly to velice zajímavé prezentace a vždy, jako vždy, za různé názory na základě toho, odkud člověk pochází a týká, není se chci zeptat na zachování národních cen. Je, není tady nebezpečí, že jestliže klesnou roamingové sazby, tak potom kartel by zafungoval a zvýšily by se vnitrostátní ceny. Nebo když jsme poprvé zavedli stropy, pak nejdříve se aktéři obrátili na Evropský soud. A já si myslím, že proto tady také sehrává Evropská unie důležitou roli. Paní de Castillo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Je jasné, že všichni máme stejný cíl a my chceme dramaticky snížit uh, ceny na maloobchodní úrovni, protože především na to nahlížíme z pozice spotřebitelů. A v tomto duchu se zdá, že vždy, když někdo když se hovoří o tuzemských cenách, tak ceny jsou tam daleko lepší tak eh, by bylo dobré, kdyby roamingové ceny se přiblížily místním tuzemským sazbám. A já se chci zeptat prvního řečníka, to byl zástupce telefoniky, a žádám ho, aby se eh, zmínil o tom, co to vlastně je ta alternativa cen, které jsou blízké domácí cenám. Zní to atraktivně, ale myslím si, že potřebujeme se do toho ještě více zapracovat a více to projednat. Charles Chichester? Děkuji, pane předsedo. Děkuji také řečníkům dnešního odpoledne. Já jsem si vyslechl příspěvky, které předkládali Eh, také připomínky k návrhu komise a některé tyto návrhy se mi zdály opravdu složité. A právě proto snad bychom se měli celého procesu nějakým způsobem zbavit. To za prvé. A za druhé, mně se líbí návrh poskytnout výjimky operátorům, takže aby to byly roamingové ceny, které by byly téměř stejné jako tuzemské ceny a této výjimky bychom se měli zbavit. Ale my také platíme za eh, přijímané hovory a to jednoduše musíme tyto hovory přijmout. A já si myslím, že tyto poplatky za přijímané hovory by se měly zrušit. A já se chci zeptat, Já totiž jsem podezřívavý a tady jsem totiž slyšel, že někdo říkal, eh, že eh, telefony telekomunikacím se líbí návrh komise a já se proto tedy ptám, jak my jako legislativci můžeme také podpořit konkurenci v této oblasti, aniž bychom stanovovali nějaké prahy či stropy. Já bych také chtěl slyšet od zástupců odvětví, jak zde hodlají postupovat. A nyní Angelika Niebler. Děkuji, paní předané předsedo. Mám také dvě, tři otázky na experty. Nejdříve ke strukturálním opatřením. Já mám podobný pocit jako pan Chichester, nyní jsem zmatenější než předtím. Podíváme-li se na Open Access Must Carry, tady zástupce Transatelu řekl, že měli potíže uzavřít roamingové díly, roamingové dohody v některých členských státech. A jako důsledek potřebujeme opravdu must carry, tak jak se to strukturálně předpokládá. To jste řekl vy a ostatní kolegové. Pan Murek z telefoniky řekl, principiálně jsem také pro strukturální opatření a pokud se týče cenové marže, tak tím se musíme ještě více zabývat. Pan Forest řekl, ne, ne, strukturální opatření se mi ale vůbec nelíbí. Takže když budu dlouho mluvit, stejně z toho nic nebude, takže mohu eh, eh, udělat rezime, že každý tady má jiný názor a potom je těžké opravdu z toho něco vyvodit. A potom také technická realizace. Tady je local breakout, pokud by eh, zahrnoval také nebezpečí, že bychom dávali také eh, přednost neevropským operátorům a pak tady existují ještě další nabízená řešení. Já musím říci, že já jsem nabila dojmu, že mám ještě menší přehled po těchto přednáškách než předtím. Cíl známe, na tom jsme se shodli, ale jak se k němu dopracujeme, to je složitá záležitost. A právě proto se připojuji k kolegovi Čičestrovi, jak vytvořit větší konkurenci. A to má to vůbec také smysl. A ještě druhá otázka. Já jsem neslyšela ani slovo o tom, a proto žádám o vysvětlení, jak je možné, že tuzemské sazby jsou tak skvělé. Tady muž máte tak výborné nabídky, ale když e, překročíte hranice, tak potom požadujete za roamingové e, sazby 10, 20, 30 a 40 násobky. Tak to je úplně jiný svět. Ne, proč to tak musí být? Nedá se to nějakým způsobem vyvážit a vyrovnat? tak, aby to bylo akceptovatelné pro evropské spotřebitele. Kohola, Děkuji a nyní paní Korhola. Prosím. Děkuji. Kolegové několikrát zmínili mm, to, že na domácím trhu jsou ceny skvělé. A já bych se tedy ráda zeptala operátorů, zda jsme si skutečně jisti, že eh, domácí ceny eh, zohledňují skutečné náklady, anebo jsou tak levné pouze proto, že operátoři kryjí skutečné náklady z marží, které mají v rámci roamingových služeb. Já tedy nevím, jak ta situace vypadá. Možná, že bude nejlepší, když nám to řeknete vy sami. Děkuji. So, vielleicht machen wir jetzt... Dobře, takže nyní eh, by bylo nejlepší, kdyby se k tomu vyslovili experti. Já nevím, kdo chce co k čemu říci. Prosím, vyjádřete se, začneme v, eh, vpravo, kdo nic říct nechce, nemusí. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ještě jednou eh, na řadě jako zástupce telefoniky. Dovolte mi, abych se vyjádřil k tomu, co bylo směřováno na moji hlavu. Eh, byla tu vznesena otázka týkající se toho, proč eh, omezení velkoobchodních cen v datové oblasti je tak vysoká, nebo proč jsou ty cenové limity tak vysoké. Na to se ptal kolega tamhle. Upřímně řečeno, datový roaming skutečně je nákladný, drahý. A já si myslím, že Eh, všichni operátoři to uznali, že ty ceny jsou vysoké a nyní zaznamenáváme na trhu eh, změny. Ty roamingové sazby se eh, snižují o 50% za rok, to znamená, že ta konkurence už skutečně funguje. A proč začíná fungovat? Důvodem je to, že celá řada zákazníků má inteligentní telefony a my chceme, aby tedy zákazníci začínali svoje mobilní inteligentní telefony také skutečně používat v zahraničí. V souvis- ve srovnání s hlasovými službami službami, kde tedy nezaznamenáváme eh, zvýšení úrovně použití, tak v datových službách je to použití mnohem častější a zjišťujeme, eh, že eh, tedy lidé to používají více a ceny se snižují. To je samozřejmě to nejdůležitější, ale to se samozřejmě nestane pře- ze dne na den. Jsou to věci, které musí vznikat postupně. A jak jsem řekl, dostaneme se na cenovou úroveň, ve kterou všichni doufáte, postupem času. Ale musíte dát trhu šanci. Pokud mu tu šanci dáte, tak se tam postupně dostaneme do roku 2015 jaká je skutečná cena těch datových služeb, jaké jsou ty skutečné náklady. Upřímně řečeno to nevím, protože do toho vstupují nejrůznější věci, nejrůznější datové uh, produkty, Eh, nejrůznější způsoby datového přenosu. To znamená, že to by bylo velmi eh, rozsáhlé. Já nevím, jaké jsou ty skutečné náklady za datové služby. Záleží to na technologii, kterou používáte, záleží to na způsobu služeb, eh, které poskytujete a tak dále. Sazby se tedy vydaly správným směrem a snižují se. Paní Pela de Castillo se ptala na to, jak to vypadá s těmi cenami, které by byly takřka blízké domácím cenám. Jak to vypadá s tímto přístupem? My jsme to zatím nedefinovali úplně přesně, ale šlo nám o něco, podob, o něco podobného, jako eh, řekl eh, pan kolega Zbuj. Já si myslím, že je tu celá řada řešení, která můžeme předložit. A v zásadě jde o to, že by spotřebitelé mohli těžit z cen, které by se podobaly domácím cenám. Představme si například 30 dní roamingu zdarma, nebo za jedno euro na den byste mohli používat eh, telefon v zahraničí zdar, zdarma nebo za domácí sazby, jak jen byste chtěli. Eh, jde nám o to, že nechceme omezovat ty nabídky na maloobchodním trhu, se kterými operátoři přicházejí, ale pravděpodobně bychom měli nechat na Bereku to, aby poskytl určité pokyny, určité zásady a my bychom se potom umístili nebo realizovali v rámci těchto hranic. Pokud totiž eh, operátoři budou fungovat právě takto, takto vznikne konkurence. Ku příkladu, španělský operátor by takovéto sazby nabídl a to by samozřejmě vytvářelo tlak na jiné španělské operátory, aby také přišli s nějakou lepší sazbou na základě takového strukturálního řešení, nebo aby prostě udělali něco podobného. To znamená, že byste tady eh, zavedli silnější konkurenci na trhu právě prostřednictvím těchto opatření. Ale samozřejmě, že záleží na operátorovi, jestli se vydá cestou strukturálního řešení, anebo eh, toho, jestli se eh, přiblíží těm eh, domácím cenám. Proč eh, je tam to slovíčko téměř domácí sazby, protože tu jsou určité sazby. Eh, zkrátka, určité náklady vznikají při zahraničním použití mobilního telefonu a pokud tady zvolíte některý z těch konceptů, které jsem popsal, tak můžete ty náklady co možná nejvíce omezit. Paní Niblerová se nás ptala, proč žádáme tolik za roaming. Myslím si, že na to existuje pouze ekonomická odpověď a souvisí to s elasticitou cen. Zní to možná komplikovaně, ale pokud se zeptáte zákazníka, co by chtěl, jestli velmi nízké domácí sazby a vyšší sazby v roamingu, anebo vyšší domácí sazby a, e, ne, a to, že nebude platit nic za roaming, tak většina spotřebitelů bude chtít nižší sazby za domácí služby. A právě to je konkurence. Vy jako operátor e, to všechno vyvažujete a zvažujete racionálně. Snažíte se tedy e, o konkurenci hlavně v rámci těch domácích služeb. A to je pravděpodobně odpověď na vaši otázku. Děkuji. Děkuji zastupuji Bojik, jmenuji se Forest. Eh, důvod, proč jsou roamingové sazby tak vysoké, já si myslím, že důvodem je to, že pocházíme ze světa GSM, kde náklady za minutu hlasových služeb byly velmi vysoké, protože technologie nebyla tak efektivní a eh, to ta cena za jednu minutu proto musela být takto vysoká. Já jsem ve své prezentaci řekl, že potřebujeme nové technologie, které by byly přístupné zákazníkům a děje se tomu stále častěji. A proto bychom chtěli, aby eh, tady vznikl nový business model, který bychom využili a sice bychom se ptali, co tedy eh, zákazník platí zákazník tady platí eh, jednak za to, že je pokryto celé francouzské území, ku příkladu, a menší částku potom za tu hlasovou službu jako takovou. Eh, pokud by tomu tak bylo, tak vy jste, vy zkrátka musíte platit za ty dodatečné investice, ale neplatíte už tolik za ty dodatečné minuty, protože to nezatěžuje síť a v roamingových zemích, tak tam by také byly rozdíly mezi eh, těmi eh, zákazníky, které, kteří používají eh, mobilní služby hodně a těmi, kteří používají mobilní služby pouze málo, ale v každém případě je tu určitý poplatek za to geografické rozšíření, za pokrytí širšího území. Je tu tedy poplatek, který eh, je potřeba zaplatit. Je to, dejme tomu, euro za den a pokud by si to zákazník přeplatil za celý, na celý měsíc, tak by to bylo méně. Byla by tady množstevní sleva a byla by tu konkurence mezi všemi operátory, mezi eh, různými poplatky a podle mého názoru právě toto by byl nejlepší způsob, jak tedy eh, dosáhnout cíle digitální agendy. To znamená, že by to nebyla stejná cena za domácí a mm, zahraniční služby, ale byla by tu určit, byl by tu určitý poplatek navíc za ty zahraniční služby a v posledku by došlo k tomu, že by tedy ta cena eh, byla stejná v celé Evropské unii. Jacques Bonifay, Transatel. Jacques Bonifay, Transatel. V roamingu 1 a 2 tedy jsme hovořili o regulovaných cenách a nebyla žádná motivace podpořit hospodářskou soutěž roaming 1 a 2 znamená tedy virtuální operátory v jednotlivých zemích a žádáme vlastně, aby poskytovali své sítě pro jiné operátory. A nedošlo také ke snížení tlaku se strany Evropské komise a Evropského parlamentu. Roaming 3 je jiný, protože slovo soutěž je poprvé v textu. Takže si musíme rozmyslet, zda buď budeme prioritně podporovat hospodářskou soutěž a musíme potom tedy počkat v čase, než ta hospodářská soutěž nastane. A v takovém případě není možné být příliš eh, přísný, pokud je o roamingový strop. Není jednoduché na to získat prostředky do roku 2013 nebo 2012. A nebo možno říct, že nechceme konkurenci a budou platit místní ceny, ať jste kdekoliv v Evropě, to je politické rozhodnutí, a nebudeme předstírat, že chceme větší míru hospodářské soutěže. Bude tak nebo onak. A třeba má společnost má se snažit o rozvoj celoevropského podnikání. Děkuji. Otázka, otázka pana Čičestra a paní Nibler na zavedení větší míry konkurence. Souhlasím s kolegou. Z Transatelu je třeba, aby mohla fungovat konkurence. Potřebujeme skutečně dostatečný prostor mezi cenovým stropem pro velký obchod a malobchodní cenou. Chceme zavést konkurenci na malobchodní úrovni. A není zde zmínka o jakýchkoliv opatřeních, které by zaváděly konkurenci na velkoobchodní stránce. Takže je velmi zajímavé, že jde o 1-2 Provozovatelé v členských státech získávají podíl na trhu na roamingu a to nedává smysl, protože kterýkoliv operátor může dodávat celému trhu. A myslím, že to tu skutečně prostor pro velmi významnou míru konkurence v této oblasti. Jenom stručné komentáře. Pokud jde o zavedení konkurence na a úroveň stropu, ano, je možné, aby byla konkurence i s nižšími stropy. Jak vypadá správná marže? O tom jsme jednali a myslíme si že skutečně, že 100% je příliš vysoká marže a proto je skutečně možné zavést konkurenci. Jenom slušný komentář. Ano, já jsem založil společnost v roce 2000 na základě roamingu a já jsem si vyplácel 1800 euro. Já jsem vydělal peníze v minulosti, byl jsem konzultantem u McKenzie a vedl jsem jednu divizi v Alcatelu. Takže je tu prostor, ale měli bychom tu diskusi vést před eh, Excelovým eh, rozpočtem a přehledem a ne pouze na základě eh, pocitů a dojmů. Ještě prosím pan Niblet z Bereku, jestli se chce vyjádřit. Thank you very much, for, uh, inviting Děkuji, že jste pozvali Berek. Myslím, že to bylo poměrně výživné. Pokusím se odrazit od některých bodů, které zde zazněly. Nejdříve bych začal otázkou velkoobchodních nákladů. Zazněly pěkné věci o Bereku. Nikdo mi neříkal, že jsem hrdina v minulosti, ale souhlasím s tím, že odhad velkoobchodních nákladů ze strany Bereku byl velmi mírný. Dělali jsme maximum z daty, které jsme měli a když slyšíte malobchodní ceny, které existují u národních operátorů, zejména u dat, tak je možné dospět k závěru, že příště, když bude Berek revidovat své údaje na základě aktuálnějších nákladových modelů, které zatím nemáme, až na výjimku několika zemí, můj vnitřní pocit je, že ta čísla budou mnohem nižší, než jsme odvedli tentokrát. Je to můj vnitřní pocit, to zdůrazňuji, a čísla, která máme, se opírají o doklady, které máme. Tony eh, řekl, že dle svého názoru velkopchodní náklady byly významně sníženy. A potom by podniky mohly začít nabízet eh, celoevropské tarify, kde by roamingová cena byla víceméně stejná jako cena domácích služeb. To se stalo a pokud se nesníží velkopodní ceny, tak se to prostě znovu nestane. Cílem je v digitální agendě, aby velkopodní ceny klesly velmi významně až na úrovně, které navrhuje paní Niebler ve svém, u svého stropu dlouhodobě. A hovoříme o malobchodní konkurenci. Je důležité také uznat, že strukturální opatření mohou být zavedení malobchodní soutěže, ale mohou také vypadat jinak. A pokud skutečně budeme nabízet malobchodní e, ceny a bude to působit tedy rušivě tak to je další způsob, jak vstoupí hospodářská soutěž na tento trh. Vlastně pákově posílíme konkurenci, kterou vidíme na domácím trhu v řadě zemí. A ta konkurence vstoupí, tedy přestoupí na evropskou úroveň. Chci se také zmínit kotá se paní Niebler. Proč malobchodní retailové ceny jsou tak vysoké? Eh, telef- Telefonika poskytla ekonomickou odpověď. Já řeknu jednoduše, ty ceny jsou vysoké, protože to operátorům projde a pokud nebude existovat konkurenční tlak, tak to bude pokračovat. Tak či onak, ať to bude zastropováním cen nebo zavedením hospodářské soutěže, větší mírou konkurence, tak ty ceny nakonec klesnou. Chtěl bych také přejít k dilematu o kterém hovořila řada poslanců. Co je nejlepší způsob, jak snížit ceny? A to je politická otázka. Berek je přesvědčen o zavedení konkurence, ale není to žádné dogma. Je to spíše prostředek dosažení cíle, není to cíl sám o sobě. A kvalitní služby, dobré ceny, to vše pro zákazníka. Ale jsou tu vlastně dva základní přístupy, jak řekla řada lidí. Můžete snížit stropy cen, je to brutální řešení, chcete-li, anebo můžete zavést eh, konkurenci a síla konkurence to vyřeší za vás a bude regulovat efektivně cenu dlouhodobě. Berek byl opatrný, pokud jde o míru tohoto postupu. Zabývali jsme se strukturálními řešeními, která byla zavedena a nadále se jimi zabýváme a zjemníme naši analýzu, ale jsme obezřetní. Neříkáme, že se to nestane a skutečně si myslím, že je pravděpodobně, že se to stane minimálně u takzvaných častých uživatelů roamingu, ale pokud jde o masový trh, tak tam to úplně evidentní není. Zda tato opatření vyvolají nižší ceny, alespoň eh, střednědobě. Takové je to dilema. A v důsledku toho Berek eh, se domnívá, že zastropování cen navržené komisí je příliš velkorysé a nechrání dostatečně spotřebitele před eh, možností, že konkurence se neujme dostatečně rychle na tomto trhu. A z tohoto důvodu Berek vítá přístup obou zpravodajek a snižuje tedy cenové stropy, které navrhla komise dříve. Velmi stručně když přejdu k dalším otázkám, které zde zazněly v debatě, byl tu také odkaz na to, co říkám, otázka Apple a Google. To je spíše politická otázka a není vhodné, aby technik se k tomu vyjadřoval, zda je to dobré či ne. Ale je možné provést technokratickou analýzu. Pokud tyto, tyto subjekty, ať jsou odkudkoliv, vstoupí na trh a vyvolávají konkurenční tlak, tak je to pozitivní. A odpovědnost Bereku je tedy zaměřena na takováto řešení. Konečně výjimka, myšlenka výjimky, k tomu se musím vrátit. Tento návrh ty společnosti, které dobrovolně nabízejí tarify, které se blíží roamingové ceně. A není to nepřekonatelná otázka. Pokud nabízejí cenu, která se blíží domácím cenám, tak by měly být vyňati z povinnosti decouplingu. Je to zajímavá představa. A je to skutečně výrazný argument pro toho chtějí všichni dosáhnout. Domácí ceny by měly být tedy eh, měly by roamingové ceny být blízké domácím cenám a spotřebitelé by se neměli starat o mobilní telefony, když jsou v zahraničí. Je tu ještě, jsou tu ještě další implikace. Bylo by to mnohem jednodušší v zemích, kde domácí ceny jsou vysoké a nebo kde jsou příliš nízké. A to je důsledek toho, že obchodní náklady roamingu, obchodní cena roamingu je vysoko nad domácí cenou. A v některých zemích ta marže je ještě mnohem větší. Poskytnu vlastně určité informace. Berek prováděl práce minulý rok a země, kde je nejvyšší cena za hlasový roaming. Já už to ukončím, říká řečník. Tam to bylo 17 centů za minutu a za mě z nejnižší, tam to bylo, nejnižší cena byla 2 centy za minutu. Takže by bylo dobré zavést do ceny v zemi, kde je cena 17 centů. Děkuji za tuto možnost. Děkuji vám srdečně. Bohužel musím se dívat na čas, protože v pět hodin musíme hearing ukončit a na závěr dávám slovo paní Korhole a paní Niebler. Prosím, paní kolegyně Korholo, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji vám za velice zajímavé prezentace já brzy také předložím své návrhy v IMKU. Podívám-li se na současné nařízení, tak vidíme, že opravdu se roamingové ceny za hlasové služby a za SMS e, snížily, ale přesto jsou na úrovni stropu, které stanovila Evropská komise a nemáme zde dostatek soutěžního prostředí e, rozdíly mezi roamingovými a domácími eh, telefonními cenami by měly být víceméně na nule v roce 2015. 15. A musíme také zabezpečit řádné fungování roamingového trhu po tomto datu. Strukturální opatření a cenové stropy jsou vždy propojené a toto platí také pro maloobchodní a velkoobchodní ceny. Jestliže chceme strukturální řešení, které přinese konkurenci, pak musíme nechat dostatečný prostor mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami, tak aby noví operátoři vstoupili na trh a tak, aby e, byla dostatečná konkurence a stropy se mohly odstranit. Jestliže snížíme ceny formou legislativy, pak můžeme zapomenout na nový trh a budeme muset stále vypracovávat novou cenovou legislativu v budoucnosti. My jsme diskutovali také o dalších strukturálních řešeních, co je IMSI a local break a, a tak dále a všechny mají svá pro a proti. V současné době se zdá eh, eh, těžké stanovit, které řešení bude z dlouhodobého eh, hlediska nejlepší. A je velice těžké také formulovat v legislativě nejlepší technické řešení, protože pak by také technologie, kterou navrhneme, by mohla být zastaralá. A právě proto chci uvádět v nařízení pouze zásadní rysy finálního řešení. To také udělala paní Nibler. Na závěr chci říci, že se nové stropy by mohly pokračovat ještě po roce 2016, protože eh, trh se bude ještě chvilku rozvíjet, než se dostaví celková soutěž. A také cenová transparentnost byla zvýšena minulým nařízením a tento pokrok má pokračovat. Spotřebitelé musí dostávat jasné informace, tak, aby také mohli snáze porovnávat ceny a aby také mohli měnit operátory. Já jsem předložila pozňovací návrhy a tam navrhuji, aby e, bezpečnostní strop ve výši 50 euro měl e, být také e, rozšířen mimo rámec EU, tak abychom zabránili cenovým šokům. Také navrhuji, aby tato opatření byla rozšířena na abonentní zákazníky, protože jsem se dozvěděla, že dokonce když máte předplacené služby, tak také můžete dostat velice předraženou fakturu. Zohlednila jsem návrh komise, ale komise by měla eh, se snažit o jasnější strukturu nařízení a také zapracovat do toho návrhu ochranu spotřebitele. Děkuji vám. Děkujeme. Děkujeme za závěrečné stanovisko a nyní tedy předám slovo Angelice Nýbler, která promluví za výbor ITRE. Děkuji, ctěný pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Já se domnívám, že dnešní rozprava byla pro všechny velmi zajímavá. Za výbor ITRE se ráda chopím ještě jednou příležitosti a řeknu, že se tedy při dalším jednáním budeme eh, zamýšlet nad tím, jak tedy optimálně dosáhnout našeho stanoveného cíle. Děkuji tedy všem, eh, kteří promluvili. Děkuji i kolegovi, který eh, hovořil za Perek. Budeme nadále v kontaktu a já se zamyslím tedy nad tím, jaké pozměňovací návrhy by bylo možno předložit tak, abychom mohli pokročit naší diskuzi. Děkuji vám za kompetentní stanoviska. Děkuji všem expertům, kteří byli součástí dnešního panelu a velmi se těším na další diskuze. Jsem si jistá, že se nám podaří včas dosáhnout vhodného řešení, které které bude stimulovat eh, konkurenci, konkurenci v Evropě, ale <clears throat> a Eh, přinese spotřebitelům rozumné ceny a eh, podpoří digitální agendu. Děkuji. Angelika Niebler a v neposlední řadě závěrečné poznámky Malcoma Harvera, předsedy eh, výboru IMCO. Máte slovo, pane Harbre. Děkuji. Děkuji, Herberte. Budu velmi stručný. Za prvé jsem chtěl jménem všech členů výboru poděkovat za to, že jste nás sem pozvali a že jste nám umožnili přispět eh, ze strany eh, ochrany spotřebitelů tomuto aspektu, na kterém také velmi eh, intenzivně pracujeme. Jsem rád, že je tu paní Castillo, která se zabývala tím původním telekomunikačním balíčkem. Dovolím si přednést několik závěrečných eh, poznámek. Omlouvám se, že jsem tady nebyl po celou dobu, ale musel jsem předsedat našemu výboru. Eh, nejprve obecnou poznámku. Domnívám se, že je skutečně velmi důležité, abychom eh, umožnili zapojení Bereku Mám pocit, že je velmi důležité, aby všichni národní regulátoři byli více zapojeni do vytváření politik, protože to by určitě prospělo trhu, spotřebitelům, občanům, eh, já s panem Brašem spolupracuji velmi dlouho a ta spolupráce je úspěšná stejně jako tomu bylo i v dvou předchozích eh, vyjednávání o roamingu. Zároveň si uvědomuji, že eh, Berek zatím sbírá údaje o nákladech a myslím si, že oba výbory mají velký zájem na tom, aby Berek měl přístup k těmto informacím, aby je mohl tedy do budoucna využívat. Pokud jde o eh, ty ceny pro spotřebitele, o srovnání cen pro spotřebitele, tak to je něco, eh, pro co jsme se velmi vyslovovali, když jsme tedy hovořili o tom, že je potřeba zaručit, aby spotřebitele měli velmi jasná, velmi srovnatelná, jednoduchá data, tak aby mohli učinit informované rozhodnutí o tom, eh, jakého operátora zvolí. A já si myslím, že to je nezbytné, o tom hovořila i paní Niebler a eh, je to zřejmé také ze, z příslušných zpráv. Proto si tedy myslím, že to je velmi důležitá věc. A druhá poznámka eh, bude z naší vlastní perspektivy. A sice jde o to, že jsme se velmi snažili o to, aby spotřebitelé mohli změnit operátora. Měli bychom umožnit spotřebitelům výběr Eh, operátora pro roamingové služby. To znamená, že musíme za všech podmínek zaručit, že schopnost změnit operátora tady bude, eh, že tu bude zaručena možnost a že bude možnost změnit operátora velmi rychle. Já si myslím, že eh, Rita hovořila o krátkodobém horizontu, ale já si myslím, že by mělo být potřeba to změnit ještě rychleji. Musíme se nejprve zamyslet nad tím za pomoci Bereku, jaké jsou technické podmínky. Pokud si vzpomeneme na telekomunikační balíček, tak jedna z věcí, na které jsme trhali my, je to, že musí tu být přenositelnost čísel v rámci domácího prostředí. A byly tu určité stížnosti, že tento cíl je příliš ambiciozní, nicméně musíme si přiznat, že došlo k velkému zlepšení. Nyní je možné tedy e, změnit číslo během 24 hodin, tedy přenést číslo během 24 hodin. To znamená, že tady musí být jasné podmínky stanovené pro rychlost e, změny operátora, nesmí tu být žádné prodlevy. A nesmíme připustit žádné nevýhody nebo omezení, která by stála v cestě spotřebitelům. To jsou tedy věci, na kterých chceme my pracovat. nechci nic říkat eh, k těm cenovým stropům. Řeknu pouze to, že musíme trvat na těch cenových stropech, na, to, že, na tom, že to ty stropy budou, dokud to bude potřeba. Myslím si, že na tom se můžeme všichni shodnout. Myslím si, že mezi oběma strany, stranami jsou určité uh, rozdíly, ale v podstatě se můžeme shodnout na tom s paní eh, Nibler a s paní Korholou a s jejich zprávami, že potřebujeme dostatečnou marži na to, abychom měli nové investice, nová řešení, nové technologie, ale zároveň tedy eh, souhlasíme s Berekem v tom, že zatím nebyly provedeny dostatečné analýzy některých strukturálních opatření a že nyní je skutečně na čase, abychom vyzkoušeli nová nevyzkoušená řešení se všemi informacemi, které s tím souvisí a právě proto tedy potřebujeme mít zaveden takovýto režim. Já si tedy myslím, eh, a tím to ukončím, pane předsedo, že se všichni můžeme shodnout na tom, že potřebujeme trvalé řešení. Řešení, které nevyžaduje další sérii roamingu 3, 4, 5, 6, 7. A pan Nible eh, tedy eh, bude muset přijet sem, ale v každém případě my eh, musíme zaručit řešení, které bude trvalé. Pokud se nám to Eh, nepodaří, tak eh, to nebude dobré. Pokud chceme, aby ten trh fungoval, aby byl inovativní, aby poskytoval do budoucna nové řešení, tak potřebujeme také vhodné informace. Myslím si, že potřebujeme dát eh, trhu šanci, aby se tak stalo, ale zároveň musíme říci, že se, podívám, že se musíme podívat na ten domácí trh mobilních služeb tady stále ještě jsou eh, cenové eh, stropy v některých státech, například ve Spojeném království. To znamená, že tu je určitá regulace mobilních služeb. Já si nemyslím, že to je tedy uspokojivé řešení. Určité, eh, určitě je tomu tak, že Eh, potřebujeme nové operátory, potřebujeme režim, díky němuž bychom měli nové operátory MVNO, nové subjekty na trhu a to by také mělo mít dopad na domácí telefonní eh, a mobilní služby. Já se tedy velmi těším na budoucí spolupráci a blahopřeji eh, zpravodajce a mm, děkuji vám za to, že jsme tady do toho mohli vstoupit. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám srdečně, Malkome. Nejdříve bych tě chtěl poděkovat za tvůj komentář a také za skvělou spolupráci, která skvěle, fun- skvěle funguje a tím oficiálně končím naše slyšení. A jako další, dalším bodem by měla být další diskuse o předloženém tématu, ale vidím, že tato diskuse nebude nutná, takže to také již nyní přeskočíme. A připomínám to, protože zpravodajka mě ještě mi ještě připomínala, že zítra končí také lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů a sice ve 12 hodin, protože sekretariát musí veškeré podklady zpracovat tak, abychom v lednu mohli rychle rozhodnout. Tak jsme se na tom domluvili, není to nic krásného, ale jinak to nejde. Chceme dospět k rychlému řešení. Takže končím tento bod číslo 12. Děkuji hostům, děkuji oběma zpravodajkám, děkuji předsedovi výboru IMKO a můžeme se pustit do dalšího bodu. A dalším bodem na programu je rozhovor s polským předsednictvím, které tady však ještě není, protože jsme opravdu si pospíšili. Ähm, er- bohužel nemůžeme zahájit rozhovory, protože zástupce předsednictví tady není a bohužel se nám to nepodařilo posunout, takže teďka si uděláme krátkou předstávku, jinak to nejde. Takže začneme kdy, kdy? ve tři čtvrtě na šest. Ve tři čtvrtě na šest. Byl bych vám velmi, velmi vděčen, kdyby se někteří z vás vrátili, abych tady nebyl s polským předsednictvím sám. To sice také udělám, ale přece jenom výjimečně možná by se mohl někdo mezi nás vrátit. Buď to poslanci nebo asistenti a tak dále a tak dále.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 No, meine Damen und Herren. Dámy a pánové, vítám především tlumočníky a tlumočnice. Vypadá to, že budeme schůzovat dneska spolu, protože jste v přesile. Dva poslanci a 60 tlumočníků. To pravděpodobně prohrajeme v takové přesile. Nicméně pokud už máme čas, tak si dovolím vám co nejsrdečněji poděkovat za skvělou spolupráci během dvou a půl let, kdy jsem byl eh, předsedou. Velmi děkuji, funguje to skvěle, přeji vám šťastné Vánoce a mnoho dobrého do příštího roku. Podívám se i na tuto stranu, takže skvělý nový rok. Eh, přeji vám i nadále šťastnou eh, spolupráci s Evropským parlamentem. Uvidíme, s jakými předsedy. Musíme zatím vyčkat. Eh, u mě to bylo velmi rychle. Často jsme Někdy, někdy jsme hovořili příliš rychle, ale nikdy se to neprotáhlo. To je bohužel potíž, se kterou musíte vy jako tlumočníci bojovat, že hovořím příliš rychle. Uh, Eh, předsednictví tu stále ještě není, ale máme tu eh, dva kolegy, pan Odí a moji maličkost. OK. Das war's. Tak to je všechno. meine Damen und Herren. Dámy a pánové, milí kolegové, milé kolegyně, doufám, že někteří ještě dorazí. Už jsem řekl paní viceprezidence, že jsme dneska měli určité problémy, protože se některé schůze měnili, přesouvali, takže bohužel nejsme v plném počtu. Velmi vás vítám, jsme rádi, že máme opět možnost s vámi hovořit a že díky vám budeme schopni uzavřít polské předsednictví v rámci tohoto rezortu. A pokud e, souhlasíte, tak vám nejprve předám slovo a uvidíme, co bude následovat. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, mám velkou radost, že jsem byla pozvána na vaše dnešní zasedání a že vás mohu informovat o výsledcích polského předsednictví v oblasti informační a komunikační společnosti. Bylo to první předsednictví Polska v eh, Radě a e, pomalu končí. Nicméně to nebyl první, nebyla první krize e, v Evropě. Skutečnosti se velmi rychle měnily a my jsme na to museli reagovat nejen rychle, ale také inovativním způsobem. A proto mám radost, že Evropský parlament a především váš výbor rozpoznal závažnost situace a významným způsobem přispěl k úspěchu našeho předsednictví. Ve svém krátkém projevu se tedy nesoust, nebudu soustředit pouze na naši práci, ale vyzdvihnu také vaši aktivitu. Ráda bych vám totiž poděkovala za naši vzájemnou spolupráce, protože mám chuť říci, že jsme to zvládli, že se nám to podařilo. A když říkám my, tak myslím vás a nás jako polské předsednictví. První, historicky první, eh, schválili jsme historicky první program RSPP a za to bych vám chtěla co nejsrdečněji poděkovat. Dneska více než kdy jindy si musíme stanovovat priority, které jsou důležité pro uskutečnění e, Evropské unie jako celku, pro její další rozvoj. Nejdůležitějším úkolem našeho předsednictví bylo rychlé přijetí prvního programu pro eh, politiku radiových frekvencí. Podařilo se nám rychle dosáhnout kompromisu v této věci a to znamená, že jsme uvolnili obrovský potenciál při využívání radiových frekvencí v rámci komunikačních a informačních technologií. Evropská komise právem říká, že sektor informačních a komunikačních technologií má velký vliv na růst eh, hrubého domácího produktu v Evropě. Já si myslím, že to Evropa zkrátka potřebuje a polské předsednictví učinilo všechno proto, aby RSPP byl co možná nejrychleji přijat. Na posledním, na poslední radě pro komunikace a e, energii 13. prosince byl kompromisní návrh radě, radou přijat v prvním čtení Vyžadovalo to intenzivní spolupráci národních expertů v pracovní skupině na technické úrovni, se taktéž konala různá setkání s parlamentem, s komisí a kromě toho mm, proběhla jednání i s panem s, eh, pravodajem, eh, s panem předsedou Rojlem a s panem zpravodajem Höckmarkem. Rád bych tady poděkovala všem, kteří se podíleli na práci na RSPP a Dovolím si dodat, že právě vaše práce přispěla k tomu, že jsme posílili konkurenceschopnost Evropské unie a že se nám podařilo vytvořit jednotný digitální trh. Co by předsednictví jsme se kromě toho zabývali roamingem, univerzálními službami a neutralitou sítě. A další budoucností Enisy. Dovolte mi, abych krátka pohovořila o roamingu ve veřejných sítích, protože to byla jedna z našich priorit. Pro nás je velmi důležité, abychom vytvořili rovnováhu. Rovnováhu mezi ochranou spotřebitelů na straně jedné, těch spotřebitelů, kteří eh, využívají roaming, a na straně druhé mezi zájmy provozovatelů sítě, operátorů. Evropský parlament k tomu přispěl významným způsobem v souvislosti s nařízením, eh, které eh, omezilo sazby účtované za mobilní služby. V praxi, a to potvrzuje i Evropská komise, potřebujeme konkurenceschopný trh jehož mechanismy budou tlačit eh, ceny dolů sami a kromě toho budou eh, podporovat inovace. Velmi tedy vítáme iniciativu Evropské komise v, tomto, eh, v této souvislosti. V pracovní skupině jsme byli schopni se shodnout se členskými státy, pokud jde o nový návrh nařízení. Na posledním zasedání rady, které se, jak jsem již řekla, konalo 13. prosince, se podařilo dosáhnout většiny pro právě tento návrh. Většina ministrů byla ochotná přijmout váš návrh a co možná nejdříve začít pracovat na, tém, na tomto nařízení. Legislativní kontinuita je pro členské státy velmi důležitá. Vypadá to tak, že dokonce i technické detaily strukturálních řešení, strukturálních opatření, to znamená eh, oddělení roamingových služeb, ten takzvaný decoupling, nezadrží práci na eh, tomto poli. Většina členských států by si přála, aby nařízení obsahovalo pouze základní eh, zásady decouplingu, unbundlingu a všechny ostatní technické detaily následně vytvoří experti. Naše předsednictví uzavřelo téma eh, roamingu zprávou o pokroku. Tato zpráva byla taktéž přijata 13. prosince. Mám velkou radost, že parlament již na tomto návrhu eh, pracuje. Jak jsem se dozvěděla, dneska se na základě této zprávy konalo mm, slyšení, které zorganizovala paní poslankyně Niebler. Doufáme, že počátkem příštího roku během dánského předsednictví se podaří dospět k dohodě a že nové nařízení bude moci vstoupit v platnost 1. Eh, července roku 2012. Co by polská eh, ministrině pro telekomunikace mohu zaručit plnou podporu naší státní zprávy a těsnou spolupráci na tomto tématu v budoucích šesti měsících, tak abychom byli schopni celou práci uzavřít co možná nejrychleji. Pro spotřebitele a občany v Evropské unii je to totiž velmi důležitá věc. V období hospodářské krize které právě zažíváme, je důležité, abychom zaručili digitální trh. Především je potřeba vytvořit vhodné podmínky pro to, aby byla zaručena bezpečnost sítí a informací. V tomto ohledu nám šlo především o to, aby byla posílena Evropská agentura ENISA. Spolupracovali jsme s Evropským parlamentem, s Evropskou komisí, se členskými státy. A jelikož Evropský parlament zatím neuzavřel první čtení, pracovní skupině členských států jsme provedli určité změny, které vedou k tomu, že agentura ENISA bude eh, vykonávat širší okruh úkolů. Nové úkoly se týkají spolupráce s CERC a s CIRC, pokud jde o eh, bezpečnost sítí. Agentura by měla být také více viditelná a měla by více zaručovat informační bezpečnost. Navrhli jsme to, aby agentura ENISA podporovala e, aktivní účast členských států a evropských institucí na různých mezinárodních aktivitách. Jsem přesvědčena o tom, že vyjednávání, která máme před sebou, nepochybně povedou k dobrým výsledkům, jak pro Evropský parlament, tak pro Radu. V tuto chvíle, chvíli čekáme na hlasování ve výboru ITRE, které je plánováno na březen příštího roku. Doufám v této souvislosti, že dánské předsednictví bude schopno celé téma ukončit. Polské předsednictví kromě toho započalo diskuzi o budoucnosti univerzální služby. Bylo to jedno z témat, které, kterému se věnovalo trio, to znamená eh, dánské, polské a kyperské předsednictví. Naším cílem je to, aby elektronická komunikace u univerzální služby eh, byl, zaru, eh, splnila práva spotřebitelů, aby tedy plá, práva spotřebitelů nebyla nikterak narušena. 13. Eh, prosince jsme si vyslechli Evropskou komisi a Evropská komise k tomu vydala sdělení. Toto sdělení je datováno 22. listopadem. Podle něj se konaly veřejné konzultace, a byť Evropská komise v tuto chvíli není přesvědčena o tom, že by bylo potřeba tedy chránit univerzální službu a měnit ji, tak přesto na eh, rok 2012 plánuje zveřejnění dokumentu, který eh, do roku 2015 umožní postiženým lidem plný přístup k informačnímu sektoru a k internetovým stránkám, které eh, mají ten obsah, které nejvíce, který nejvíce potřebují. Myslím si, že v této souvislosti bychom neměli zapomínat na to, že musíme zachovat rovnováhu. Na jedné straně musíme vybízet k tomu, aby byly činěny investice, především do širokopásmového internetového připojení. A na druhé straně si musíme dávat pozor na to, abychom abychom neuvalovali na operátory velké množství povinností. Další věc. Otevřenost internetu a neutralita sítě. Evropská komise k tomu přijala v eh, dubnu sdělení a podle tohoto sdělení by bylo potřeba eh, se sbírat důkazy hovořící o tom nebo svědčící o tom, že jsou určité části sítě blokovány. Tyto důkazy byly zveřejněny agenturou BEREK a na základě těchto důkazů na základě tohoto důkazního materiálu komise rozhodne o tom, jestli je potřeba vydávat další doporučení, anebo jestli bude potřeba přijmout přísnější opatření v zájmu neutrality sítě. Na základě sdělení komise přijalo polské předsednictví sdělení, nebo závěry rady. Navrhli jsme závěry rady, které byly následně přijaty 13. prosince. V tomto dokumentu Rada konstatuje, že je velmi důležité, abychom zachovali otevřenost internetu a abychom zároveň zaručili, že internet bude i nadále solidním nástrojem, který bude k eh, dispozici všem a že zároveň budou zaručena základní práva. Například pluralita médií, eh, mnohost jazyků, informační svoboda, svoboda informací, svoboda podnikání co vy předsednictví vítáme zároveň i to, že k tomu přispěl i Evropský parlament. I parlament se zasazoval o neutralitu sítě. A myslíme především rezoluci ze 17. listopadu roku 2011 ve kterém se parlament vyslovil ve prospěch toho sdělení komise, o kterém jsem právě hovořila. Dovolte mi, abych na závěr řekla ještě několik slov o událostech v oblasti telekomunikací a informačních společností, které se konaly za polského předsednictví právě v Polsku. 19. a 20. října jsme do Varšavy svolali ministerskou eh, konferenci, která se zabývala perspektivami trhu v oblasti informační eh, komunikace v EU. Účastnil se toho ministr, ministři telekomunikací ze členských států, ale také z mimoevropských států, ze států mimo Evropskou unii, Evropskou komisi zastupovala paní komisařka Cruz. Kromě toho tam byli zástupci Mezinárodního telekomunikačního svazu, eh, zástupci Evropského parlamentu, mezinárodní organizace, hm, různí experti. Cílem bylo to, abychom prezentovali budoucí vývoj eh, telekomunikačních služeb v rámci Evropské unie. Hlavním tématem byly radiové frekvence pro telekomunikační eh, komunikační služby na pozadí politik Evropské unie a kromě toho koordinace mezi jednotlivými členskými státy a třetími zeměmi. Kromě toho jsme se věnovali vývojovým budoucími tendencemi v rámci telekomunikace. Zabývali, zabýba, zabývali jsme se také sítěmi eh, další generace. V této souvislosti bych chtěla poděkovat především panu Hekmarkovi za velmi plamený projev, který pronesl během druhého dne této konference. Konference byla ukončena jednomyslně přijatým prohlášením, eh, které se týkalo právě radiových frekvencí. Tento text, toto prohlášení podepsalo 35 eh, delegací a eh, kromě toho ho následně eh, podepíšou ještě další státy. Toto prohlášení, tato deklarace je velmi důležitá. Je to totiž již příprava na konferenci, která se bude konat v Ženevě. Je to mezinárodní konference, která bude rozhodovat o radiových frekvencích na příští čtyři roky. To znamená, že pod podepsání tohoto prohlášení členskými státy a také státy, které nejsou členy Evropské unie, je dobrým výchozím bodem pro tuto konferenci. Je to dobré východisko pro to, abychom se tedy přiblížili těm eh, věcem, o kterých budeme muset hovořit v Ženevě příští, příští rok. Polsko společně s Evropskou komisí zorganizovalo šestou ministerskou konferenci, která se konala na téma e-government. A kromě toho se zabývala přeshraničními službami v rámci e-governmentu. Bylo pro nás důležité, abychom si vyslechli zkušenosti z jednotlivých členských států a abychom vyzdvihli největší potíže, ke kterým dochází při eh, realizaci e-government v souvislosti nebo v souladu se strategií Evropa 2020 a Evropským akčním plánem eh, pro e-government na léta 2011 až 2015 a také v souladu se závěry rady, které se opírají o tento akční plán. Konf- Účastníci konference se zamýšleli nad tím, jak je možno využít šanci, které vyplývají z e-government, a to především v přeshraničním eh, rozměru, a které překážky tu zatím jsou a které je potřeba odstranit. Na eh, okraji konference se konaly dvě důležité akce. Setkání ministrů pro rozvoj e-governmentu a kromě toho ještě výstava nejzajímavějších evropských projektů na tomto poli šlo o systémy elektronické zprávy a o jejich nejlepší příklady z celé Evropy. Konference se setkala s velkým ohlasem. Sešlo se zde 800 účastníků, zástupci členských států, kandidátských zemí, EFTY, zástupci Evropské komise, mezinárodních organizací, regionálních organizací Spojených národů, Světové banky, průmyslových podniků, akademické sféry a také e, zástupci z oblasti e-government. Náš ministerstvo připravuje detailní e, zprávu z této konference, kterou e, následně uveřejníme na domovské stránce konference. Působili jsme i v mezinárodním měřítku, ne pouze na, ministerských, eh, na ministerské úrovni. A v tomto smyslu jsme se účastnili konference, která se konala v září v Nairobi. Předsednictví přepravilo dokument předsednictví, které, který předtím tedy jsme schválili se členskými státy. K agendě z Tunisu z roku 2010. Především jsme tedy zdůraznili, že je potřeba zohlednit zájmy všech zúčastněných stran, ať už jde o internet, informační eh, svobodu, svobodu informací a tak dále. Na závěr mi dovolte, abych vám poděkovala za vaši snahu, protože za polského předsednictví byla probírána témata, která jsou pro Evropskou unii velmi důležité. důležitá. Máme před sebou dánské předsednictví a také velké výzvy. Doufáme, že dánští kolegové, eh, že dánským kolegům budete pomáhat stejně intenzivně a stejně účinně, jako jste pomáhali nám. A předem vám za to děkuji. Děkuji vám za pozornost. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak je prosím položte, já na ně ráda odpovím. Ganz herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně za velice podrobné seznámení s programem polského předsednictví. Děkuji vám také za dobrou spolupráci a také jsme dotáhli do konce několik projektů, což bylo velice dobré. Pan Odi jako první. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, Chci vám nejdříve říci, že jsem velmi rád, že moudrost polského lidu vás v roce 2010 opět uvedla do vašich funkcí, protože vaše předsednictví bylo mimořádné. A vy jste nás dnes o tom informovala a myslím, že celá vaše vláda může být hrdá na to, co jste vykonali ve službách Evropské unie. Zmínila jste své portfolio já chci vyjádřit obavu, kterou cítím. Vlastně díky vědě přicházejí nové technologie a občané mají pocit, že digitální zlom nebude nikdy vyřešen. A máme stále pocit, že občané nejsou, nemají rovné příležitosti, ať jsou kdekoliv na evropském území ve veřejné sféře, v oblasti politické, abychom měli nalézt prostředky politické i finanční, abychom byli schopni v tomto směru ubezpečit občany. My dnes odpoledne jsme jednali o cenách roamingu a chystáme se připravit eh, povinnosti, aby se snížily ceny operátorů. A zapomínáme, že naši spolupčané by chtěli mít jistotu, že investice se dějí tak, aby měli přístup ke službám. Protože když nevyřešíme problém přístupu ke službám v oblasti digitální, tak eh, naše populace se nadále bude tísnit eh, v městských oblastech a budou pokračovat problémy s bezpečností, školstvím a podobně. Já bych chtěl znát vaše názory po půlročním předsednictví. Je politika komise ve spolupráci s členskými státy v souladu s povinností územní vybavenosti a rovný přejitostí v Evropě. Tady existuje určitá nekonzistentnost. My máme organizovat v Evropské unii trh, a vlády členských států stanoví povinnosti pokrytí. Jak tuto nekonzistentnost vyřešit? Když snížíme e, ceny, abychom uspokojili spotřebitele, a to se chystáme udělat u roamingu, vlastně připravíme operátory o příjmy. A to neumožní a vlastně vlády budou mít problémy s povinností zajistit pokrytí. A v minulosti vlády říkaly, pokryjete 80% obyvatelstva do deseti let. Ale to není přijatelné, protože pokud jste v regionu, který není pokryt, jako je tomu u oblasti Milváš, kde já bydlím, tak prostě nemáte rovné přejitosti. A já bych tedy chtěl znát váš názor. Chtěl bych se také zeptat na trojku Polsko, Dánsko a Kypr, a vy jste vlastně o tom již pohovořila, když jste hovořila o univerzálních službách a chci vám ještě jednou poděkovat za vynikající práci, kterou vaši vláda odvedla ve službách Evropy. Děkuji. Děkuji vám a nyní může paní Gaj přímo odpovědět. Děkuji vám. Děkuji vám. Nejdříve bych chtěla poděkovat za tato vřelá slova a to jménem celé vlády. Opravdu jsme šťastní, že budeme moci být u moci ještě další čtyři roky. V krizových dobách to garantuje, zaručuje určitou kontinuitu. Přestože na ministerských místech dochází k určitým změnám. Já doufám, že v budoucnosti budeme dobře spolupracovat. Pokud se týče investic, o kterých jste se zmínil, pokud se to také týče toho, abychom zvýšili digit, eh, povědomí o digitálních informacích mezi občany, tak to je velice důležitá téma. Tady totiž potřebujeme rovnováhu. Rovnováhu mezi povinnostmi operátorů a na druhé straně potřebujeme více volnosti a svobody. Já se domnívám, že investice do moderní infrastruktury nebo pokud se týče rádiových eh, kmitočtů a jejich uvolnění, tak to jsou velké výzvy a problémy. Je třeba vytvořit dobrý legislativní rámec a u telekomunik kvalifikací odstranit veškeré překážky. Existují ještě bílá místa, vákum tam, kde zatím nemáme žádný rámec a tento rámec Eh, operátoři využívají, ale tam, kde toto vákum existuje, tam musíme pomoci operátorům a při investicích a musíme také přitom využívat veřejné prostředky. Tak tomu není pouze ve Francii, ale i v Polsku mnoho evropských prostředků, ale také vnitrostátních prostředků jdou, tečou do místních územních orgánů. Místní územní orgány potom uzavírají PPP s operátory a takovýmto způsobem můžeme nést tyto investice a také za ně zodpovídat. A tak můžeme umožnit a garantovat občanům přístup k moderním technologiím. Jestliže v, Pors, v, Por, v Francii, ve Španělsku nebo v Polsku žijeme na malé vesnici, tak můžeme díky eh, internetovým službám buď to kontaktovat lékaře nebo studovat na Harvardu. Pokud se týče trojky, tak tady jsem vaši otázku úplně nepochopila. My již jsme vedli diskusy o budoucnosti univerzálních služeb a po, dánské předsednictví v této oblasti bude v těchto pracech pokračovat. To bude závislé také na návrzích Evropské komise. Děkuji vám. Jsou ještě další otázky? Paní Hibner. Děkuji vám. Ne, já bych chtěla poblahopřát paní ministrini pokud vím, tak jste před nedávnem převzala tuto funkci a to mě velice těší. Já jsem dříve sledovala vaši práci v polském parlamentu. Vy jste také se zmínila o mnoha aspektech, které hrály svou roli za polského předsednictví. Je to internet, telekomunikace a další aspekty. Moje otázka opakuje, eh, opakuje otázku, kterou slýchám od voličů. Můžeme počítat s tím, že požadavky na bezpečnost dat budou splněny. Neboť my provádíme na internetu banking, bereme si informace z internetu, posíláme informace po internetu a lidé jsou znepokojeni především kvůli bezpečnosti bankingu a také občané zdůrazňují bezpečnost lékařských údajů, které mohou být také využívány k vydírání či nevhodnými osobami zneužity mohou být a to může vést dokonce k tragédii. Moje otázka zní, zdali se tím polské předsednictví tedy tímto problémem zabývalo. Budou předloženy eventuálně nějaké další návrhy v rámci trojky, tak abychom občany uklidnili, neboť problém se netýká pouze občanů Evropy, neboť existují mezery v tomto systému a pak se mohou dostat informace do neoprávněných rukou. To je také bezpečnost hospodářské sféry. Zabývalo se tím polské předsednictví? Řešili jste tyto problémy? tak, aby se mohly řešit ještě dále detailněji v budoucnosti. Děkuji vám. Děkuji vám to jsme za polského předsednictví neřešili, protože jsme vycházeli z programu Evropské komise. My se musíme zabývat tím, co nám dá na stůl, tak říkajíc Evropská komise. A pokud se týče nového balíčku směrnic v oblasti telekomunikací, tak v současné době tento balíček implementujeme, zabýváme se neutralitou sítí a také bezpečností internetu, kde současný regulační rámec nám umožní stíhat pouze konkrétní trestné činy. To se potom řeší a stíhá buď to trestně právně nebo občanskoprávně. V novém telekomunikačním balíčku je tomu tak, že chceme v Polsku řešit celou řadu kompetencí. My máme také inspektora či ombudsmana pro bezpečnost dat a také jsme v této oblasti zřídili výbor, který bude fungovat při ministerstvu telekomunikací a bude spolupracovat s orgány, které jsou zodpovědné či budou zodpovědné za bezpečnost sítí. Pokud dojde k pokusu předat informace neoprávněným osobám, pak se tím bude zabývat tento výbor. Tento balíček bude pravděpodobně v Polsku proveden v první polovině roku 2012 a se celá tato činnost rozběhne, pak také rozdělíme jednotlivé pravomoce. A to je velice důležité, protože dochází k velkému objemu transakcí na internetu a osobní data je třeba chránit. Pan kolega Johansson. já byl blev av en annan aktivitet, men já vill verkligen vaše vystoupení. To jsem neslyšel, protože jsem měl jiné povinnosti. Ale podle toho, co jsem slyšel, vaše předsednictví bylo bohaté na úspěchy a události. Dovolte mi obecnější otázku, která se vrací k aktivitám v oblasti výzkumu, telekomunikací a energetiky. Asi je zásadní zjistit, jak budou členské státy, občany a regiony spolupracovat. Já jsem Švéd a my jsme vyvinuli baltskou strategii. Máme tedy modality pro spolupráci v regionu. A z toho plyne má otázka v tomto období přípravy rozpočtového programování. Jak se budete pokoušet nalézt nové mechanismy, protože zřejmě nebude možné zvýšit eh, rozpočtové prostředky, tedy jak to zajistíte, aby se zlepšila spolupráce mezi občany a jednotlivými správními a samozprávnými celky. V Evropě spolupracujeme různým způsobem. Z toho plyne má otázka, jaké jsou zkušenosti podle vás které již existují v oblasti evropské spolupráce a které bychom mohli využívat pro vytvoření nových modelů spolupráce, aby naše výměny byly efektivnější v té oblasti, kde působíte, protože víme, že rozpočtové prostředky do roku 2020 nedávají naději, že bychom od nich mohli mnoho očekávat. Takže jaké máte zkušenosti a děkujeme ještě jednou za vaše vynikající předsednictví. Děkuji, paní Gaj. Děkuji. Zmínil jste iniciativu pobaltských zemí. Polsko se této iniciativy také účastní, protože to je velmi důležité fórum pro výměnu informací, setkáváme se a spolupracujeme ve všech oblastech. Přemýšlím, jak bych měla odpovědět na vaši otázku týkající se krize. Jestli tady skutečně máme k dispozici finanční prostředky na to, abychom vytvářeli nová fóra pro vzájemnou spolupráci. Domnívám se, že nic nemůže nahradit přímý kontakt mezi lidmi. a výměnu příkladu dobré praxe. Během polského předsednictví jsme se o to pokoušeli. Moji spolupracovníci na ministerstvu mají své kontaktní partnery na jiných ministerstvech a já se snažím je přesvědčit o tom, aby svoje partnery lépe poznali aby se zpřátelili, pokud to bude možné. Pokud s někým telefonujete a pokud si pod tím hlasem umíte představit nějakou tvář a konkrétního člověka, tak se vám podaří získat lepší informace. A díky tomu můžete vytvářet lepší iniciativy, aktivity. Proto je to dobrý začátek. Kromě toho jsou velmi důležité workshopy, které jsou organizovány v různých státech. Na podzim jsme v Polsku zorganizovali workshop, který se zabýval rozvojem telekomunikační infrastruktury a na tento workshop jsme pozvali zástupce nejrůznějších států. Každý to platil sám za sebe. Kromě toho jsme měli ještě jednu iniciativu, která se týkala MEDIV, je to spojení středoevropských států, Ruska, Ukrajiny, Běloruska. V rámci tohoto fóra jsme vy, uh, hovořili o lepším využití radiových frekvencí. ITU, Mezinárodní uh, telekomunikační unie, představuje dobrou platformu pro podobné regionální spolupráce. Můžeme se v tomto smyslu učit od jiných částí Evropy a světa. Vždycky můžeme být otevření a spolupracovat. Děkuji. Děkuji. Vidím, že se nikdo další o slovo nehlásí, to znamená, že mohu paní ministrině Gaj srdečně poděkovat za čas, která, který si na nás udělala, za informace, které nám poskytla, za odpovědi na vaše otázky, ale také za spolupráci během celého předsednictví. A prosím vás, abyste tuto informaci, tento dík eh, vyřídila i vašim spolupracovníkům na ministerstvu a určitě se nám podaří se setkat ještě v jiné souvislosti. Velmi srdečně děkujeme, přejeme vám všechno nejlepší a děkuji také všem zbývajícím členům výboru, zaměstnancům, členům sekretariátu. Eh, přeji vám šťastné Vánoce, skvělý vstup do nového roku 2012. Myslím si, že to může být jenom lepší. Možná, že bude eh, dobré, když budeme mít o něco méně práce, ale za to ta práce přinese ještě lepší výsledky. A já doufám, že se všichni odpočinutí v pořádku uvidíme zase eh, příští rok a že si tady opět za svoji eh, práci vysloužíme takovéto díky. Děkuji. Děkuji. I já bych vám chtěla poděkovat jménem polského předsednictví, vám konkrétně, pane předsedo, ale také všem ostatním poslancům. Přeji vám krásné Vánoce a šťastný nový rok. Byla bych ráda, kdybychom na konci roku 2012, tedy přesně za rok, mohli eh, vyprávět podobné, eh, nebo mohli formulovat podobná přání na rok 2013, tak aby eh, ten příští rok nebyl horší. Já si myslím, že rok 2012 bude poměrně dobrý. Děkuji.